Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý den, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Poprosím vás všechny, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit dnešní schůzi. we begin already? Yeah. Můžeme zahájit dnešní jednání. Děkuji, takže zahajuji jednání výboru pro regionální rozvoj. První bod je přijetí pořadu jednání. Musím vás informovat, že jsem obdržela omluvu od dvou našich kolegů, paní Vana se neúčastní, protože se účastní delegace výboru FEM do New Yorku. Zatím se ještě do Bruselu nevrátila. A také pan Deutsch se omluvil, protože má mm, nějaké um, povinnosti ve svém volebním okrsku v Maďarsku zítra, takže se oba dva omluvili, že nebudou dnes přítomně. Máme se také dopisy, jednání, to je všechno na zítra. Ne, ne, ne, tak se omlouvám. Mm, pan Deutsche tedy zde, dnes, dnes je tedy přítomný, ale nebude zde zítra. Takže proto se dnes trochu změní pořad jednání. Chtěla bych vás upozornit na změnu návrhu pořadu jednání. Pan Deutsch, který tedy zítra nemůže být na našem výboru, tak nás požádal, abychom hlasování o jeho stanovisku bylo přesunuto až na duben. Čili um, souhlasíte s touto změnou? Souhlasíte s přijetím pořadu jednání? Dobře. Další bod schválení zápisu ze schůze 15. a 16. února 2016. Zápis ze schůze je k dispozici na internetu, víte, snažíme se šetřit naše lesy a celou planetu. Navrhuji, abychom postupovali jako obvykle. Pokud nikdo nepředloží žádné námitky během dnešní schůze, bude zápis ze schůze považován za schválený. Nejsou k tomu komentáře? Hmm, bod 3 sdělení předsedkyně, žádná speciální sdělení nemám. Můžeme tedy rovnou začít prvním bodem, který se týká už toho samotného obsahu. Čeká na seminář na téma zjednodušení politiky soudržnosti. Jedná se tedy o zjednodušení při provádění evropských strukturálních a kohezních fondů. To je opravdu jedna z důležitých priorit. 15. října se konalo slyšení a v Evropský parlament také v listopadu přijal um, usnesení na toto téma. Proběhla výměna názoru s panem předsedem Klasem, který předsedá skupinu na vysoké úrovni. To bylo na naší schůzi v únoru. A my tedy dnes pokračujeme. Opět se budeme věnovat tomuto důležitému tématu. Výbor Regi požádal oddělení eh, Research, které, nás, eh, které také podporuje politickou eh, skupinu B, aby uspořádal speciální seminář, který se týká zjednodušení politiky soudržnosti. Máte k dispozici program, jak vidíte, tak nás čeká vystoupení několika odborníků. Já na začátek řeknu pár slov úvodem a pak už dám slovo našim hlavním řečníkům. Poté, co naši hosté vystoupí, budou mít rovněž slovo i členové výboru pro regionální rozvoj, budou se moci zeptat nebo komentovat prezentace, také zde máme i zástupce Evropské komise. Rovněž zde máme hosta nebo hosty z výboru regionů takže, které jste srdečně vítám, protože výbor regionů rovněž organizuje celou takovou sérii seminářů, které se soustředí právě na zjednodušení. Zjednodušení politiky soudržnosti to bylo vždy téma, které bylo důležité jak pro Evropský parlament, tak pro výbor pro regionální rozvoj. Zejména se to týká zjednodušení pro samotné příjemce. Je to také důležité v kontextu, kdy chceme navýšit výkonnost eh, politiky soudržnosti a kdy chceme také, aby v praxi se okázaly lepší výsledky. Snížení administrativní zátěže příjemců umožní to, aby příjemci mohli lépe využívat své lidské zdroje a také by to mohlo i snížit riziko chybovosti. Máme zde nový regulační rámec na období 2014 do roku 2020. Je to tedy eh, nové programovací období, které by umožnilo snížit administrativní zátěž pro příjemce a také by mělo zlepšit eh, nebo by mohlo zlepšit přístup příjemců k financím strukturálních fondů. Mm, Navzdory snahám, které už existují o snížení administrativního břemene, se mnozí domnívají, že naopak ta souč- ten současný postup je byrokratičtější, komplikovanější a také časově náročnější. Hmm, evropské instituce, eh, včetně Výboru pro regionální rozvoj, už učinili různé kroky, jak eh, se zamyslet, jak přeskoumat některé věci s účelem je jejich zjednodušení. také důležité zdůraznit, že politika soudržnosti a jejich provádění je složitá. Je to eh, také vlastně to částečně eh, souladí, eh, souvisí s novým Evropským fondem pro strukturální investice. Máme zde ale další oblasti, souvisí to s politikou sou, um, ehm, hospodářské soutěže. To tedy sebou nese další problémy. 26. listopadu Evropský parlament schválil eh, zprávu nebo usnesení, v němž eh, zdůraznil, že je důležité, aby politika soudržnosti byla jednodušší a týká se to jak provádění výkaznictví, tak i možnosti kontroly, monitoringu hovořilo se o tom, že stále celý ten proces je pro všechny příliš eh, obtížný a těžkopádný, zejména pro subjekty, které mají méně lidských i finančních zdrojů. Výbor pro regionální rozvoj ústy svých koordinátorů požádal příslušné oddělení, aby provedli analýzu různých aspektů a dnešní seminář vlastně přivádí eh, první výsledky tohoto výzkumu těchto studií. Náš seminář se soustředí na následující témata. Um, možnost zjednodušeného eh, vykazování účetnictví, dále takzvaná e-soudržnost, eh, také pohled jednotlivých členských států, France, Polsko, Francie, Polsko, máme zde také i zástupce výboru regionů, kteří rovněž mohou přispět do debaty svými komentáři. To byl takový stručný úvod dnešního tématu. Mm, čas, který máme k dispozici, je jako vždy dost omezený. Požádala bych proto všechny naše hosty, všechny mluvčí, aby um, na své příspěvky vyčlenili tak maximálně 7-8 minut, aby nepřekračovali mm, tu dobu, protože nás čeká více prezentací. Pokud si chcete vyslechnout všechny naše um, mluvčí a pokud chcete, abyste byl také čas i pro rozpravu, tak musíme opravdu velice dobře hospodařit s časem. Nejprve mi dovolte dát slovo panu Rolandu Blomejerovi, který je ředitelem Blomejer a Sons, který bude hovořit o zjednodušení účetnictví eh, v praxi. Takže dávám vám slova a pak budeme pokračovat dále. Čekají nás pak další mluvčí. Ano, děkuji. Paní Michajlová, já se pokusím, abych to všechno v tom čase zvládnul. O čem jste tedy hovoříme? Hovoříme o studii, kterou e, nám zadalo vaše oddělení B. My jsme začali v prosinci s touto studií. Dovolte mi nejprve pár slov o tom, jak vlastně má prezentace bude vypadat. Takže na začátek e, e představím naši studii, potom také řeknu, jak, jaké jsou tedy ty tři možnosti toho zjednodušení vykazování účetnictví a také vás informuji o takových prvních závěrech, nebo k nímž jsme došli. Za prvé, snažili jsme se zjistit, jak se vlastně využívají tyto možnosti zjednodušeného účetnictví, nakolik se využívají, jak je to v jednotlivých členských státech a jak to bylo v těch dvou programovacích obdobích, to znamená období 2007 až 13 a 2014 až 2020. Jak už jsem říkal, tu studii jsme zahájili v prosinci 2015 a naše práce bude dokončena eh, v polovině dubna 2016. Vycházeli jsme eh, z podkladů, byla to tedy takzvaná Eh, studie od stolu, ale zároveň jsme také vycházeli jsme tedy z podkladů generálního ředitele Regio, generálního ředitelství pro zaměstnanství, pro, zaměstnava, eh, pro zaměstnanost, ale rovněž jsme vedli různé pohovory s příjemci, eh, se členskými státy a snažili jsme se zjistit, jaké mají zkušenosti, ať byť z toho minulého období nebo i z tohoto stávajícího programovacího období, také jsem také potom na těch jednotlivých snímcích budou i různé informace, um, které tedy hovoří o těch jednotlivých členských státech. Paní Michailová už vlastně hovořila o těch možnostech, um, takže usilujeme o snížení administrativní zátěže, snažíme se také odstranit uh, takovou tu obtížnost, nebo minimálně tu pocitovanou obtížnost uh, celého toho systému máme i dlouhodobější cíle. Celkově by se měly zdroje využívat efektivněji, měli bychom se soustředit více na obsah a na cíle politiky soudržnosti, než pouze na ty otázky finančního řízení a možnosti kontrol. Tyto tedy tři hlavní eh, druhy možnosti zjednodušení eh, nákladového účetnictví Vidíme tedy, že už vlastně v roce 2006 to bylo pro Evropský sociální fond, um, pak to bylo rozšířeno na RDF, 2020 bylo um, nové pozměnění legislativy. Tehdy tedy tu možnost zjednodušeného účetnictví vyžadoval, pardon, používalo 15 členských států. No a mm, nechci tedy hovořit úplně o těch podrobnostech, určitě to všichni znáte. Mm, takže v rámci Evropského fondu pro regionální eh, rozvoj zde máme tedy zaprvé ty paušály nebo ty paušální sazby. Tam, je, vlastně tam se snažíme ehm, vlastně ehm, zamezit tomu, abychom třeba se museli zabývat jednotlivými eh, jízdenkami a tak dále. Takže tam vlastně jde o to, že ty ne, Přímé náklady jsou deklarovány na základě procenta přímých nákladů a ty, ta podpůrná dokumentace je vyžadována pouze pro ty přímé náklady. Takže to je ten první eh, typ. Tady máme docela hodně feedback eh, zpětné vazby od členských států, protože ty to používají docela dobře, docela hodně. Dále jednotkové náklady. Tady zajde o to, že náklady jsou eh, propláceny na základě jednotlivých jednotkových nákladů pro specifické procesy. Zde tedy um, se také to proplácení liší podle toho, tedy kolik těch eh, jednotek bylo nakonec, eh, kolik jich bylo dosaženo. No a potom ta třetí možnost, to jsou tedy ty jednorázové platby. A tady jde o to, že to je tedy, to zde je to platba po dokončení jednotlivé aktivity nebo výsledku. Jaké jsou tedy ta první zjištění? Zkoumali jsme, jak se to vlastně všechno využívá v praxi. Eh, ptali jsme se, zda tyto možnosti opravdu pomáhají členským státům a příjemcům snížit administrativní zátěž a zda jim to také použí, pomáhá k tomu, aby eh, dokázali to své úsilí skutečně přesunout na cíle politiky soudržnosti, aby měli více času na skutečné provádění těch projektů, než eh, aby se museli zabývat třeba tím ověřováním a finanční kontrolou. Nakonec bych ještě chtěl hovořit o potížích, eh, o nichž nás informovaly členské státy s tím, eh, jaké vlastně, nebo o těch potížích se zavádění těchto možností. Takže eh, v současné době vlastně nemáme žádné systematické údaje. Máme zde, vlastně první údaje jsou o ESF, o Evropském sociálním fondu, Budu hovořit jak o stávajícím možnosti využívání toho zjednodušeného systému. Například asi 7 eh, nákladů eh, Evropského sociálního fondu bylo eh, vlastně deklarováno jako právě tyto zjednodušené náklady v období 2007 až 2013 a oni vlastně plánují, že v tom dalším období to bude zvýšeno až na 35 Nicméně to je tedy, máme zatím údaje pouze pro Evropský sociální fond, pro Evropský fond pro regionální rozvoj to zatím ještě nemáme k dispozici, nicméně příslušné generální ředitelství teď eh, pracuje velice podrobně na tom, aby tyto údaje dostalo, aby tam proběhla taková velká inventura. Eh, ptali jsme se členských států, ehm, jak, jaké vlastně, jak je to s tím využíváním Eh, oni říkají, že je zde tedy eh, lepší ehm, eh, regulační rámec. Mnozí říkali, že jsou zde lepší specifičtější pravidla o tom, jak využívat tyto možnosti a také je zde i lepší um, systém různých pokynů a vodítek. To vlastně bylo už v počátku, když byly navrženy tyto programy. Teď se můžeme ptát, zda tyto možnosti opravdu eh, plní ten takový ten eh, středně dobý cíl. Zatím ehm, samozřejmě ještě máme před sebou hodně práce, budeme ještě hovořit s jednotlivými řídícími orgány a také s jednotlivými příjemci. Hovořili jsme také i o jejich očekáváních, mm, která se týkají eh, tím, jak by se měla snížit jejich administrativní zátěž, zejména v té fázi, kdy žádají o finance a kdy potom podávají ty různé výkazy o proplacení. A samozřejmě, že zatím máme ještě omezené údaje, protože mnoho projektů se vlastně ještě třeba nedostalo dostatečně do takové fáze, aby už vlastně tam žádali o proplacení těch nákladů, aby už, eh, abychom opravdu už dokázali, nebo aby oni dokázali pocítit eh, dopad toho zjednodušeného systému. Mm, paní Michalová hovořila o tom, že dalším cílem je také snížení chybovosti. Očekává se, že um, tedy bude i nadále se snižovat chybovost právě v tom, která už začala v tom období 2007-2013. Pak zde máme takovou smíšenou e, zpětnou vazbu. Očekávalo se, že tento systém zjednodušený mm, sníží komplikovanost celého systému. Mm, jde zejména o různé subjekty, které nemají tolik pracovníků, kteří by dokázali eh, všechny, nebo vlastně se vyrovnat s eh, tím vším papírováním, ale zde tedy zatím je ta zpětná vazba je smíšená a zatím toto tedy podle té, té zpětné eh, vazby není ten hlavní motivační efekt, proč zavádět ten zjednodušený systém. Pak zde máme tedy eh, ten druhý cíl, ehm, že by tedy ty subjekty se měly lépe soustředit na provádění, na následné kroky, na udržitelnost celého toho projektu. A zde máme rovněž pozitivní zpětnou vazbu. Ehm, není se zapotřebí tolik času na ty kontrolní mechanismy, ale není zase na druhé straně um, nevždy tedy ten čas se pak více zase e, se vlastně vynakládá na to samotné provádění. E, důvody jsou různé, možná, že tedy ti lidé, kteří se zabývají třeba tou kontrolou, vlastně pak nejsou to vlastně nejsou ti samí lidé, kteří se zároveň pak zabývají tím prováděním. Takže máme podle e, té zpětné vazby to tak, že někdy mají třeba méně práce ti lidé, kteří se zabývají tou kontrolou, ale ne vždy to jsou vlastně ti samí. Také jsme zkoumali, jaké měly subjekty problémy se zaváděním zjednodušených eh, systémů. Eh, byl zde průzkum generálního ředitelství EMPL, z něhož jsme vycházeli a jak, když se podíváte na snímek, tak jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Existují některé členské státy, eh, Lucemburg, Švédsko, Itálie, a tak dále, tak to jsou třeba země, které velice do velké míry využívají to ten zjednodušený systém. Zatímco jiné země, třeba Bulharsko, Maďarsko nebo Německo, ty zatím eh, ty zjednodušené systémy používají pouze do malé nebo skromné míry. Jaké jsou tedy hlavní ty eh, eh, hlavní závěry? Hmm. Takže existovalo zde mnoho inform, nebo takových názorů, že je zde ještě zatím právní nejistota. Mnoho členských států řeklo, že vlastně ještě ten právní rámec um, pro ně není možná úplně... Oni hovořili o tom, že ten právní rámec je jasnější, je srozumitelnější, ale i tak je tam ještě mnoho takových nejasných, eh, moc eh, nejasných míst. A um, oni se trochu bojí, že až by potom na ně přišla kontrola, tak by třeba nebyly považovány jejich metody za platné, až by potom ty náklady nebyly proplaceny. Další věc. Vnitrostátní ehm, právo nemusí být vždy kompatibilní s těmito zjednodušenými pravidly, takže bylo v některých případech nutné změnit právní rámec toho vnitrostátní legislativy. Pak je zde další dovat, jde o eh, určitý konzervativní, o určitou konzervativní mentalitu, eh, která vlastně eh, je zde takové lpění na těch reálných nákladech. Další velice takové specifické body, se, které se týkají tedy těch jednotlivých specifických možností zjednodušení. V některých členských státech nám třeba říkají, že ty Prahy na procenta pro proplacení nepřímých nákladů jsou příliš nízké. Mm, oni mm, zatím vlastně jsou zde velké rozdíly, nejsou zde také dostatečná data jdoucí do dostatečné historie. Pardon, to se týká tedy těch jednotkových nákladů a také zde zůstává třeba E, otázka, jak by to byly s těmi jednorázovými platbami, když by třeba ten projekt nakonec e, třeba nebyl dokončen, tak zda oni by přišli úplně o všechno, nebo zda by dostali alespoň část těch nákladů. Takže to e, jsou podle našich závěrů takové ty hlavní věci, které činí potíže. To je z mé strany vše a teď dám slovo paní Schönhofer. Celkově si myslím, že ta situace je pozitivní. Myslím si, že jdeme dobrým směrem. Došlo k mnoha dobrým změnám. V, regulační, v tom regulačním rámci jste také více různých pokynů. Nicméně stále jste ještě prostor na zlepšení. Za prvé, musíme jít více do hloubky musíme zjistit, zda tam třeba není eh, nutnost větší flexibility. A také se musíme, mm, musíme vlastně tu naši aktivitu i rozšířit. To nás možná trochu překvapilo. My jsme nikdy nepoložili konkrétní otázku, ale eh, hodně těch eh, odpovědí hovořilo o tom, že by vlastně mělo dojít k určité harmonizaci mezi tím, jak tedy funguje eh, ten systém v rámci Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Takže jste byla ta myšlenka, že by tyto dva regulační rámce se měly sobě přiblížit. Děkuji a jak jsem říkal, je to tedy stále uh, neutuchající práce. Děkuji. Michailova bát mich, dass ich eh, für eine Weile jetzt... Děkuji, pane Blumajere. A kolegyně mě požádala, abych eh, ji zastoupil. Má někde nějakou jinou povinnost. Pan uh, Mayer hovořil o e, té možnosti více účtování zjednodušit, všechno to zjednodušit. Ta ustanovení ohledně implementace e, strukturálních fondů musí být aktualizována, co se týče fondu soudržnosti, fondu pro regionální rozvoj. My tento apel vnímáme, jsme mu nakloněni jsme uprostřed prostě a budeme muset postoupit ku předu. A teď jsou před námi další eh, prezentace. Na řadě je paní Tedling Schenhoferová z eh, firmy Metis, která se bude eh, zabývat otázkou elektronické soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Bylo by obtížné, eh, kdybych všechno prezentovala v Němčině, přejdu na angličtinu a budu tedy hovořit, jak bylo řečeno, o elektronickém eh, elektronické formě soudržnosti. Co to je za pojem, co to je za koncepci, co vlastně víme o tom, jaký je stav věcí. A závěrem bych si dovolila učinit několik poznámek. Naším hlavním zdrojem informací jsou dohody o partnerství a my jsme se zabývali konkrétně několika členskými státy, abychom zjistili, jak se jim daří implementace. Jaká je to tedy koncepce a co je e, důvodem e, této e, formy takzvané elektronické soudržnosti. Jsou to především administrativní náklady, které jsou příliš vysoké, které se týkají tedy jak výběru, tak monitoringu těch projektů. Elektronická soudržnost, jak tomu říkáme zjednodušeně, e-cohesion, eh, má za cíl především výrazně snížit administrativní náklady v tom stávajícím období. A z hlediska F definice je tedy e-cohesion elektronickou výměnou informací mezi na jedné straně příjemci a správními orgány a na druhé straně těmi správními řídícími orgány a dalšími uh, E, entitami, včetně e, auditorů. Je to takový soubor e, společných pravidel, který se týká účetnictví, vykazování a těch dalších činností s tím spojených. Jak vlastně můžeme tento systém Eh, sledovat, jak dochází k e-cohesion. Nejprve se eh, tedy v těch dohodách o partnerství a také v akčních plánech podle článku 15 eh, nařízení o společných ustanovení v oblasti administrativní činnosti, jak tedy budou ten systém e-cohesion řešit. Každodenní tu sleduje ten monitorovací výbor, a členské státy musí vytvářet takzvané eh, eh, zprávy o postupu, progress reports o implementaci. Eh, takže E-cohesion se týká pouze těch, kteří již podepsali e, smlouvy o finančním zajištění, netýká se to pouze e, těch, kteří kandidují na ty projekty, těch e, žadatelů. Pak je tady samozřejmě příslušná, příslušné nařízení a na unijní úrovni nejsou žádány žádné technické parametry. Tak to je velice rozumné, protože e-cohesion nepřišla jako blesk z čistého nebe. Jsou tady určité systémy, které již byly postupně zaváděny a e, každý stát e, si může vybrat, co mu nejvíc vyhovuje. Ale určité minimální požadavky tady existují. Jeden z nejdůležitějších je e, ten princip only once to znamená, že informace musí být tím zájemcem, eh, tím příjemcem eh, eh, zavedeny pouze jednou. Pak je tady ještě princip interoperability a to znamená, že ten příjemce poskytne informace jednou a instituce už potom mezi sebou si ty dokumenty navzájem zašlou. A pak je třeba, aby do systému byl také zaveden elektronický, eh, elektronická forma eh, toho auditu a eh, samozřejmě identifikace těch zasilatelů a způsob, jakým jsou ty informace ukládány, podléhají konkrétním stanoveným pravidlům. A jaká je teď situace? Situace je taková, že vlastně neexistuje příliš mnoho informací o tomto stavu věcí. Ty dohody o partnerství eh, měly vlastně poskytnout eh, poměrně detailní informace o tom, jak jsou plánovány a implementovány ty systémy e-cohesion ve členských státech. Asi polovina členských států ten systém popsala poměrně podrobně a ta druhá polovina velmi rámcově a v žádném případě nemáme nějaké informace o kvalitě toho systému, takže jsme ve fázi, kdy skutečně nemůžeme, eh, nemůžeme hodnotit nic jiného, než ty úplně základní, eh, základní eh, prostě kroky a to základní dobrou vůli něco takového zavést. V zásadě můžeme říct, že existuje zhruba, že existují zhruba čtyři typy systému. Máme členské státy, které mají mají jeden systém pro každý fond. To znamená, že tam existuje potom několik systémů eh, e-cohesion, eh, které každý patří k jednomu konkrétnímu fondu. Pak jsou tady jiné země, které se rozhodly jít cestou jednoho systému pro eh, regionální jednotku, pro územní jednotku správní. Takže Eh, v některých eh, státech existuje jeden systém pro všechny ty takzvaně jednoduché fondy a pak jsou zase země, kde je ten smíšený systém, eh, kde se státům podařilo integrovat fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj a ostatní fondy jsou mimo. E, v naší zprávě e, vám také uvádíme, nebo vám uvedeme profily jednotlivých členských států, kde prostě zrekapitulujeme e, ty jednotlivé systémy, které státy mají a stručně je představíme. Tady to nechci rozebírat, ale existují tady prostě země, které mají i ten jednotný systém a v tom pravé kolonce pak jsou uvedeny státy, kde mají různé formy smíšených systémů systému. Co můžeme eh, tedy říct o stávajícím Eh, statutu. Všechny ty systémy jsou prostě zavedeny, tak to byly členské státy požádány, aby konali, eh, a jsou tedy zavedeny a jsou mm, operativní, ale mohou v tom být rozdíly, eh, protože v některých případech, jak vím z vlastní zkušenosti, je tomu pouze tak na papíře. V praxi ta, tou výzvou bude přizpůsobení, která budou nutná, aby se vlastně eh, do toho eh, nahrály ty zprávy za rok 2016 o implementaci. Pak které jsou velmi ambiciozní a jdou nad rámec těch minimálních požadavků, které jsou velmi jednoduché. Některé členské státy zavedly více podrobností v těm systému e, ukazatelů a jdou nad rámec těch společných ukazatelů, které jsme požadovali. A to samozřejmě sníží e, problémy s hodnocením. A pak je tady ta velká naděje, že i cohesion sníží administrativní zátěž. Jsou e, tady studie o dopadech, které jdou od nějakých 11 snížení eh, k nějakým čtyřem pěti, to jsou eh, méně optimistické vize, ale všechno je to vlastně v tuto chvíli pouze teorie, pouze na papíře, protože eh, v podstatě jde o to, jak dobře, jak kvalitně jsou ty systémy nastaveny, protože s elektronickým systémem můžete vlastně pouze eh, jakoby odrážet ty procesy, které jsou v chodu. Eh, ten nástroj e-cohesion je skutečně pouze nástrojem a pokud nesnížíte administrativní zátěž u těch procesů, tak vám žádná e-cohesion nepomůže v tom zjednodušení. Eh, to je pouze určitý nástroj. Rovněž také tady vidíme některé členské státy, které jsou poměrně inovativní a inovativními způsoby eh, se snaží vytvořit eh, kompletní elektronické systémy pro výměnu dat. A jsou tady systémy, které ten eh, země, pardon, které ty systémy rozšiřují až na žadatele, což je také velmi významný příspěvek ke snížení administrativní zátěže. Zároveň to, že by, dejme tomu, jste měli pouze jeden systém, který by to všechno ošetřil, to není jediná věc, které je možné dosáhnout, ale jde v podstatě o to, a to vidím jako jeden z hlavních zisků celého procesu e-cohesion, e, ten proces celý zjednodušit. Takže e, otázkou je, zdali e-cohesion přispívá ke zjednodušení. A ta otázka je velmi obtížná těžko se na ní hledá obtív, eh, odpověď, protože i kohyžn v zásadě mají tu schopnost eh, vyvarovat se duplikace, zjednodušit celý proces. Ale pokud implementujete nový systém, tak je to většinou tak, že v té první fázi naopak tu administrativní zátěž zvyšujete. Musíte eh, vlastně vyškolit všechny ty pracovníky, máte hodně nejrůznějších nákladů a procesů, které musíte realizovat dělat, než začne e, vlastně ten systém přinášet ovoce. A je tady jeden e, velký problém, jedna překážka, kterou je třeba se zabývat. V několika případech, a není jich málo, e, národní legislativa vyžaduje dokumenty v papírové podobě, zatímco e-cohesion to už je bezpapírová verze. Takže jsou tady prostě skutečně případy, že ta národní legislativa legislativa by mohla stát v cestě tomu, e, čemu bych řekla, e, jaksi výhoda toho systému e-cohesion. E, samozřejmě je třeba ještě provést analýzu nákladů a výnosů a sledovat dopodrobná ty případné přínosy, aby bylo možno je opravdu definovat podrobně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za tuto prezentaci vážená paní, a dovolte malou připomínku hned z kraje z mé strany. Všichni jsme měli určitá očekávání e, v souvislosti s e-cohesion a e, to především v oblasti toho e, řízení a řízení na úrovni členských států všech těchto procesů. A zároveň Každá členská země, zdá se, potřebuje znovu vynalézat kolo prostě není tady jednotný systém, není tady jednotná koncepce, to znamená, že v závěru tady budeme mít vlastně stejné problémy, jako máme na té evropské úrovni. Jde o srovnatelnost realizace těchto programů a nějaká srovnávací studie, to nebude lehká záležitost. E, členské státy nám musí poskytnout údaje, ale to nebude všechno. Anem výboru pro rozpočtovou kontrolu a trochu musím říct, že mě celá tato situace mrzí. Vy sama jste e, naznačila, že doufáte, že tady vlastně ty zdroje jsou a že do budoucna budeme e, moci dospět k určité výraznější konvergenci, k jednot, k takové jednotnosti. Teď si vyslechneme pana profesora Johna Bachtlera a ten se e, bude zabývat e, tématem e, z pozice následující otázky. Není simplifikace pouhou fikcí, pravidla, návody a audi, audity co vy na to, pane Bachtlere? Jak vy vidíte odpověď na tuto otázku? Děkuji, pane předsedo. Jak říkáte, je to takový provokativní název a já bych se tedy pokusil ten pohled trochu rozšířit o otázky zjednodušení. A chtěl bych se zabývat dvěma řadami otázek. Za prvé, jakého, jaký pokrok jsme učinili se zjednodušením zatím v tom stávajícím období? A za druhé, jakou cestou bychom se měli ubírat do budoucna, jaký je program eh, budoucích reform. Vycházím z výzkumu, který provedly řídící orgány v 15 členských státech pod záštitou sítě, která se jmenuje IQNet a propojuje 18 řídicích orgánů z těchto 15 zemí. Je to síť, která už existuje 20 let a zaměřuje se na praktickou výměnu zkušeností a moje prezentace tedy vychází z diskusí a výzkumu, který byl proveden na posledním jednání této skupiny a v těch podkladových dokumentacích o tom máte další informace. Nejprve bych se zmínil o tom, jaký pokrok jsme zatím učinili. A poslední dvě prezentace o zjednodušených nákladech a elektronické soudržnosti to tak zařadí do širšího kontextu ohledně toho, co se učinilo z hlediska zjednodušení. První věc, eh, kterou je třeba uznat, jak už učinili mý předřečníci, je to, že došlo k podstatnému pokroku v tom smyslu, že reformy proběhly v různých oblastech a přispěly ke zlepšení řízení a provádění programu. Na těch obrázcích vidíte hodnocení podle názoru řídicích orgánů. Podle toho zda souhlasí s tím, že třeba zjednodušené náklady z hlediska těch jednotkových nákladů, paušálních sazeb, Eh, elektronické eh, soudržnosti a tak dále znamenaly eh, nějaký rozdíl. Nalevo vidíte tedy ty, které měly největší dopad z hlediska zlepšení řízení, ty levé sloupečky. Zvláště tedy ty zjednodušené náklady, paušální sazby, zjednodušené vykazování a tak dále. To jsou ty záležitosti, které jsou hodnoceny nejvýše. Na druhé straně vidíte větší skepticismus ohledně toho, jak ke zjednodušení eh, přispěly eh, opatření, jako jsou společné akční plány ITI nebo CLLD. Některé členské státy eh, tedy zatím přistupují opatrně k těmto novým opatřením. Je třeba uznat, že to jsou nová opatření a do určité míry ten skepticismus nebo to hodnocení může odrážet i to, že to je skutečně novinka. Z hlediska hodnocení pokroku bychom měli také uznat různé iniciativy, které provedly samotné členské státy v reakci na ustanovení, která byla zavedena. A vidíte tady velký pokrok v různých oblastech, zejména pokud jde o zjednodušení pravidel pro způsobilost, harmonizace pravidel um, formulářů žádostí, což se objevilo v řadě členských států. Došlo také k pokroku u zlepšení eh, vlastně těch mechanismů pro eh, výsledky. To znamená, že jsou například nějaké standardizované internetové stránky, kde jsou formuláře a příjemci mají větší podporu při podávání žádosti a zvládnutí celého toho systému. Došlo také k podstatnému zjednodušení struktury programu a k omezení vlastně zdůvodňování u různých prováděcích orgánů. A pak tady také vidíme, že vlastně monitorovací mechanismy se začanují, začínají eh, eh, vlastně zlepšovat. Zjednodušení nebo rozsah toho zjednodušení je třeba vnímat v širším kontextu jednotlivých vrstev změn právní úpravy, které proběhly během jednotlivých reform. Byla to vlastně reforma strukturálních fondů poprvé v roce 89. A tento obrázek ukazuje právě ty jednotlivé vrstvy těch ustanovení, které byly zavedeny v průběhu po sobě jdoucích reform. A vždy e, vlastně došlo třeba k zvýšení komplikovanosti. Byly tady třeba provedeny změny eh, týkající se takzvané strategické konzistence eh, a to vždy sebou přineslo nové výzvy, například z hlediska práce s novými příjemci, eh, s vytvářením nových postupů při zpracování žádostí, zakládání nových institucionálních vztahů a podobně. To byl tedy ten pozitivní pokrok a nyní bych přešel k otázkám, eh, které zatím znepokojují řídící orgány. Dovolte, abych tedy poukázal na eh, několik z nich. Za prvé, eh, tady byly takzvaně strukturální a systémové otázky. Hned jako první věc je složitost postupu při určování řídících orgánů a certifikačních orgánů protože u řady řídicích orgánů v řadě členských států toto evidentně byl dosti bolestný proces. A navíc e, to do, velice podkopává ten pokrok v provádění. Podle názoru řídicích orgánů e, panuje určitá frustrace ohledně neúplné harmonizace pravidel. Mají pocit, že by se mělo zajít mnohem dál, jednak v rámci strukturál, fondu strukturálních investic, ale také eh, v rámci různých politických oblastí, ať už se jedná o strukturální fondy nebo o další politické eh, oblasti, které vlastně spadají pod EU. Také panuje určité znepokojení ohledně doplňujících požadavků, které byly zavedeny. To jsou ty nové iniciativy, které jsem již zmínil. Druhá skupina obav pocitovaných řídicími orgány se týká vlastně e, pokynů a výkladu. Tady je vlastně největší problém nedostatek právní jistoty. To souvisí s tím, Například s tím, že existuje velké množství textů, různých předpisů a dochází také k určité nekonzistentnosti těchto textů. Pokud jde o tu právní jistotu, často se hovoří o takzvaném gold plating a o stupni, eh, jakým eh, vlastně členské státy jsou občas eh, obvinovány, že vlastně to přehánějí při provádění evropských předpisů, provádějí tedy ten takzvaný gold plating. Na úrovni členských států ty právní předpisy často mají zajistit programy, aby vlastně potom prošly auditem, aby se zaručila právní jistota. A řídící orgány pocitují obavy ohledně statusu eh, těch pokynů ze strany komise, vítají je, ale otázka je, jestli toto je vlastně, jestli to má být vnímáno jako takzvaný soft law, tedy téměř právní úprava, zda to jsou jenom osvědčené postupy, zda tedy pak to může třeba někdo předhodit řídícím orgánům, že se tím neřídili. Kolega Blomajer říkal, že jsou problémy s tím zjednodušeným vykazováním nákladů třeba právě u paušálních sazeb. Třetí řada problémů se týká, se týká auditů. A tady se dostáváme k návrhům na změnu. To znamená, že bychom nejen řekli, jaké jsou problémy, ale také, jaké mohou mít řešení té části eh, pro audity, tak řídící orgány například navrhují, že by mohl vzniknout eh, mohly vzniknout takzvané balíčky společného výkladu mezi národní úrovní, evropskou úrovní, mezi řídícími orgány, auditními orgány a komisí, tak aby eh, se zajistilo stejné vnímání různých termínů, právní jistota a aby se zabránilo určitým problémům, které potom mohou vyvstat při auditu. Dále je tady snaha, aby eh, kontroly byly přiměřenější, stejně tak i ověřování a audity. Přiměřenost by měla vycházet z rozsahu financování, to znamená eh, stupeň eh, financování z eh, hrozby chyby, ale také i třeba chybovosti zaznamenané z dřívějška. A tím se dostávám k třetímu návrhu a sice, že by měl být ty jednotlivé nebo četné vrstvy auditu nějak racionalizovány. Zvláště tam, kde jsou zavedeny vnitrostátní systémy, kde vlastně je dobrá úspěšnost a pak už by se třeba nemusel provádět tolik audit na evropské úrovni. Dále Zdá se, že je prostor pro větší harmonizaci pravidel a výkladu eh, v těch pokynech. Eh, v našem podkladu, který máte k dispozici, je řada námětů, které by mohly být vlastně rychle užitečné. To jsou změny, které lze provést poměrně rychle, nevyžadují příliš velké změny v právní úpravě. A pokud jde o ty návrhy změn, zvláště po roce 2020, eh, by se měly především týkat eh, kloubení, sladění regulací regulačních požadavků v různých politikách. E, řídící orgány například v této věci poukázaly na vztah mezi politikou soudržnosti a politikou hospodářské soutěže. Například, e, kde by e, operační programy byl, mohly být propojeny s postupem notifikace. A konečně, chceme-li tedy rozšířit ten pohled, je třeba i uznat, že uvnitř v rámci stávajícího systému sdíleného řízení je možnost změn jen omezená, protože můžete zajít jenom do určité míry změn, s tou, tak jak s tím, jak je nastavená řídící struktura. Sdílené řízení je jedním z hlavních znaků politiky soudržnosti, ale možná bychom měli uznat, že nefunguje tak efektivně a účinně, jak by mělo zvláště nyní v době, kdy se zvažuje, jak dál, jaké by mohly být provedeny změny v období po roce 2020, měli bychom si uvědomit, že jedno důležité doporučení je, aby se zásady proporcionality a subsidiarity použily při přeskumu rozsahu působnosti v tom smyslu, že by se měly omezit ta společná pravidla EU, která musí být závazná a poskytla by se větší flexibilita pro národní pravidla a národní systémy, pokud obsahují pojistky před různými riziky. Děkuji mnohokrát za pozornost a tady vidíte odkazy na další zdroje informací eh, o tom, co jsem říkal v prezentaci. Vielen Dank, Herr Professor Wachtler. Děkujeme pane profesore. Děkujeme, pane profesore Bachtare, za tento přehled. No, co se týče té, toho zjednodušení, tady se vlastně ptáme, zda to je fikce. Zcela jistě jsou zde e, i odpovědi na otázku, třeba jste hovořil o tom sdíleném řízení, Hovořil jste také o různých možnostech, o dalších možnostech zjednodušení, takže jsem velice rád, že jste to všechno zmínil. Nyní to byla taková první část, eh, kde vystoupili odborníci a nyní zde vystoupí lidé, kteří odpovídají přímo za um, provádění um, těchto fondů v členských státech. Takže nejprve se vítám paní Chantal Moru, která odpovídá za evropské programy, je ředitelkou odboru evropských programů v regionální radě Auvergne-Rhône-Alpes. Takže dám vám slovo. Děkuji vám a děkuji vám především za to, že jsem se mohla jako představitelka řídícího orgánu eh, s vámi dnes sejít. To mi připadá dost důležité, protože my jsme s těmi nositeli projektů v každodenním kontaktu a pomáháme jim implementovat eh, národní, regionální a evropská pravidla. V regionu Rony Alpy jsme zodpovědní za několik operačních programů programů v oblasti spolupráce a regionální politiky. Je to nějakých 800 milionů eur, které eh, to představuje. To znamená, že je to pro nás významná část naší aktivity a musíme samozřejmě dbát na dodržování pravidel. Jak víte, tak ve Francii jsme teď nedávno zažili dvě významné změny. Za prvé, regionální eh, orgány se staly orgány, které pro dobí 2014 až 2020 2020 eh, mají na starosti zprávu těch evropských fondů. Eh, předtím to byl stát. Ne snad, že jsme eh, nebyli bez, nebo byli bez zkušeností, ale určitá větší odpovědnost, včetně povinnost kontroly, tady je od roku 2014. Od roku 2015 došlo tedy k územní reformě a počet regionů se viděl dvěmi a od 1. ledna jsme jednotným regionem z Overň. E, toto dvojí zemětřesení bylo pro nás příležitostí se zabývat e, otázkou úlohy e, těchto orgánů. Jak to tady vidíte, jak to také zaznělo, ten případný správní řídící orgán je pouze jedním článkem celého řetězu a zároveň kromě toho, že provádí ten projekt, či jej kontroluje z té nejnižší úrovni, je také kontrolována. A nositel projektu je ten, kdo by měl být v centru našeho eh, přemýšlení ohledně zjednodušeného vykazování nákladů a celé této eh, oblasti. Mým tématem by mělo být dnes snížení administrativní zátěže u příjemců. Ono není úplně lehké najít případy implementace velmi konkrétní, protože jsme ve velmi rozsáhlém a roztříštěném prostředí. Možná eh, dovolte nejprve pár připomínek k tomu, co zaznělo. Ohledně e-cohesion asi tolik. Je to pokrok, umožní nám to snížit náklady, čas, energii, ale nedělá to úplně všechno, není to nějaký všelek. A my eh, dáváme velký význam se, se Eh, tomu, té možnosti setkání s nositelem projektu. Eh, chceme eh, s ním probrat všechny jednotlivé aspekty. To je velice důležité, nejenom obsah projektu, ale také způsob, jakým bude ten projekt realizován. Dávám konkrétní příklad, ve které, který jsme tedy řešili v tomto období. Měli jsme co dočinění s subjektem, který chtěl eh, v oblasti environmentální eh, tedy přijít s něčím velice inovátorským. Eh, nositel projektu pak přečetl tu úmluvu, zjistil, že jeden článek od něho žádá, aby kon, aby si tedy podržel ta svá e, zařízení po dobu pěti let. On řekl, že je to experiment, že si prostě to chce nechat na dva roky a pak, že neví, co s tím e, bude dělat. Prostě ten projekt nemusí vidět. On řekl, já nevím, jestli si je ponechám, ta zařízení, nebo je prodám, nebo s tím budu dělat něco jiného. No a proto jsme to tedy e, oddělili od evropských pravidel a nakonec tento projekt byl financován stran e, peněz regionálních. Takže to, e, co tam vlastně bylo ohledně těch pěti let, e, to je velice užitečné pro některé případy, ale tam, kde se jedná o inovace, o experimenty, kde jde o určitá rizika a přitom tohle je v centru naší snahy o konkurenceschopnost, tam prostě ty evropské peníze použít nemůžeme. A proto, abychom si tyhle věci všechny uvědomili, se musíme setkávat s těmi nosy řediteli projektů. Zjednodušení státní podpory. Tam také musíme být velice obezřetní. Mě toto téma, nás toto téma velice zajímá. Hovořili jsme tady o možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. To je velký krok kupředu. My jsme to čekali, očekávali a vítáme to. Ale pak je tady otázka státních podpor a sladění s těmi zjednodušenými vykazováními nákladů. Nevíme, jestli to můžeme skutečně aplikovat i na tu státní podporu. A to je skutečná otázka. Když máme programy, které jsou opravdu hodně zaměřené na ekonomii, na rozvoj inovací, nevědět, jaká pravidla platí, to je velké riziko pro ten správní orgán a především pro nositele projektu. A co se týče kontroly, to je ten druhý bod, eh, my jsme se pokusili eh, o Eh, zachování principu důvěry vůči nositeli, vůči příjemci. Máme určitá eh, tedy zařízení, eh, která mohou předkládat více projektů během jednoho programovacího období. A když si pak vybíráme, tak máme jednu operaci na jednoho nositele projektu, kontrolujeme to, pokud konstatujeme, že u sedmých operací není žádný problém, že jsou dobře re realizovány, tak my už tohoto nositele projektu eh, pro nějaký jiný eh, projekt nekontrolujeme. On vlastně z toho našeho kontrolního eh, plánu vystupuje. Ty další fáze kontroly, o kterých jsem již hovořila, z těch nevystupuje, ale je, snažíme se alespoň částečně mu ulehčit jeho úděl. A jelikož hovoříme o kontrolách, tak dovolte ještě jednu připomínku. My jsme měli už určitou zkušenost, protože jsme byli takovým tím zprostředkovatelem v tom minulém období. Já se velmi obávám, že je škoda, že se nerozlišuje mezi eh, chybou, mezi pochybením a podvodem. Když je to malý podnik, eh, tak tam samozřejmě je to velice obtížné Eh, se s těmi eh, nařízeními eh, vyrovnat. Prostě my jako úředníci, jako správci jsme v tom kovanější, ale šéf nějaké malého či středního podniku je, pro něj je to výrazně obtížnější. Dejme tomu, i tady určitý počet dnů, Eh, které to může věnovat. Eh, pro nás je velice důležité eh, si uvědomit, že nositel projektu má právo na chybu, právo na to se mílit, aniž by byl hned penalizován. Rovněž se mi zdá důležité, abychom tady to důkazní břemeno nepřevraceli. My sami jsme kontrolováni a musíme dokázat, že jsme neučinili chybu. To znamená, že kontrolor nám přijde říct, vy jste asi nalezli nějakou, eh, způsobili nějakou chybu a eh, já ji teď budu hledat. A nositel projektu, především šéf malého středního podniku, eh, chce prostě dotaci, aby mohl realizovat určitý projekt a to je všechno. Takže domnívám se, že pokud opravdu chceme snížit tu, tu, tu chybovost, tak je třeba rozdělovat, dělat rozdíl mezi eh, chybami a podvody. Teď máme eh, ten poměr eh, chyb dvouprocentní a komise nás penalizuje, ale s, s těmi s tou situací, jaká je, tak je obtížné to snížit a myslím si, že my pak musíme prostě část těch finančních prostředků vlastně nečerpat, protože e, nás to příliš zatěžuje, když jsme pak obvinováni z té chybovosti. E, ještě asi tolik. V nařízení je několik příkladů zjednodušených vykazování nákladů u jedné té možnosti je jeden článek eh, z nařízení a přitom 24 eh, eh, stránek nějakých pokynů a vysvětlení. To teda opravdu je nepřiměřené. A závěrem bych chtěla říct asi tolik. Spravování řízení evropských projektů musí být něčím, co prostě bude předmětem důvěry, důvěry ze strany komise směrem k členským státům a řídícím orgánům. My máme prostě finanční a rozpočtový eh, typ nařízení, máme také eh, kodex regionální, máme eh, národní kontroly a nositel projektu nechápe, proč když žádá evropské dotace, tak je mnohem kontrolovanější, než když žádá o finanční příspěvek stát, region region či místní orgán. A myslím si, že princip subsidiarity, který byl v regionální politice aplikován, protože komise deleguje eh, určité pravomoci na členské státy, které tak mohou učinit eh, zase dál eh, v oblasti tedy evropských fondů, tak je třeba jít až na samý pokraj, až na samý konec této subsidiarity i ve správě evropských finančních prostředků. No, no. Děkujeme, paní Moro, a přejeme vám hodně štěstí s vašimi novými pravomocemi ve vašem regionu. Upozornila jste na velice citlivou věc, o které se také velice často hovoříme. Je to ta myšlenka, co vlastně znamená chyba, lidská chyba a kde je ta přesná mez mezi chybou, pochybením a mezi podvodem a jak vlastně se vypořádat s touto velice delikátní záležitostí. Také jste hovořila o těch pokynech ohledně auditu. Mm, takže neměly by tam být rozdíly mezi těmi vnitrostátními a evropskými pokyny, protože to pak činí těžkosti mm, správním orgánům. Mm, musíte se pak vlastně, nebo ten subjekt se pak musí vyrovnat s těmi, vypořádat se s těmi rozdílnými pravidly. No a teď, teď nás tedy čeká zástupce e, východní Evropy. Vám, e, vítám zde pana Pavla Choranče, který nás informuje zase e, z pohledu zástupce Polska. Máte slovo, prosím. Děkuji, jsem velice rád, že mohu vystoupit zde. Já jsem také byl ředitelem Um, Evropského fondu v Polsku ještě předtím, než vlastně Polsko přistoupilo k Evropské unii. Většina mé prezentace tedy vychází ze, zku, ze zkušeností státního úředníka, který působil v polské administrativě, v polské správě. Na začátku vám řeknu pár podrobností a také i pár nebo několik obecných postupu. Pak také budu hovořit o tom, jaké kroky jsou těmi kroky vpřed, jaké kroky považujeme za kroky vzad a jaké jsou podle mého názoru možnosti pro další zlepšení. Když jsme vyjednávali o nových finančních výhledech, tak tam byly takové dva hlavní narrativy. Bylo zde úsilí na jedné straně o zjednodušení postupů, a to, ten druhý směr uh, usiloval o větší orientaci na výsledky. Myslím si, že většina členských států se tehdy vyjádřila, že se chtějí soustředit právě na zjednodušení a na orientaci na výsledky a že se to má odrazit v nových finančních výhledech. Myslím si, že když se podíváme zpětně na ta jednání a na jejich výsledek, tak si můžeme říct, Dobře. Už eh, jak si bylo, byly zasety, nějak taková ta dobrá semínka, ale teď je ještě otázka, jaká bude ta úroda. Protože to je právě otázka, kterou si musíme klást. Mohu říci, mm, když se na to dívám z pohledu Polska, z pohledu mm, svého Myslím si, že vlastně poprvé došlo k tomu, že se začaly uplatňovat mechanismy eh, orientované na výsledek, ale některé byly takové poměrně dost obecné, například eh, myšlenka kondicionality ex ante. To znamená, tam byly určité požadavky, třeba na zlepšení životního prostředí, takže Třeba takovou myšlenku jsem já sám vítal a i mnozí mý kolegové vítali eh, tento nový koncept. Dále třeba prosazování možnosti využívat finanční nástroje. To byla také eh, věc, kterou tehdy strukturální fondy ještě příliš nevyužívaly a která také by mohla být atraktivní pro mnoho řídících orgánů. Hmm, další taková věc byla širší využívání Um, zjednodušeného vykazování nákladů a dokonce i pro některé mm, případy to bylo povinné, společné akční plány, zavádění těchto nových společných akčních plánů, které opravdu se soustředily na výsledky a které zacházely nad rámec takového obecného přístupu, kdy se pouze přeskoumávaly faktury a dokumentace a spíše zde byla ta snaha zaměřit se na ten výsledek projektu. Zejména se to týkalo třeba různých velkých projektů. Ehm, tam se také třeba, tam byl třeba nový návrh, eh, pozitivní krok navýšení Prahu pro významné velké projekty. Pak tam také eh, byla ta nová myšlenka, eh, kdy se zaváděly paušální sazby. Bohužel to bylo pouze pro některé sektory, ale vlastně umožnilo to ne, vyhnout se tomu pečlivému propočítávání bylo možné využít určité takové šablony, určité um, vzorce. Takže to všichni vítali. Otázkou však zůstává, nakolik všechna tato očekávání a přísliby toho zjednodušení systému nakonec vypadají v praxi. Když se na to podíváme, tak můžeme říct, že opravdu ten přístup se změnil, ale ta praxe se zase tak tolik nezměnila. Podívejme se na povinnosti a na postupy. Já si myslím, že třeba zde se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Mně mm, to je velice líto, protože já teď třeba odpovídám za koordinaci provádění, ale já sám vím, kolik energie eh, mě stojí, abych třeba přesvědčil své kolegy, aby začali používat zjednodušené vykazování nákladů. Je to opravdu tak, že vlastně musím tlačit protože oni, se, oni vlastně říkají, radši to dělejme po staru, tak jak jsme zvyklí, protože eh, tak eh, víme, že je to v pořádku. Takže takhle vypadá, tak to vypadá realita. Čili to je takový ten přístup, eh, jak se na to bude dívat auditor. To je určitá, určitý přístup, který máme opravdu vrytý hluboko pod kůži a je dost těžké měnit tuto mentalitu. Mm, je, tak tato mentalita se Mm, projevuje na různých eh, úrovních a když přijde někdo s nějakou inovativní myšlenkou, tak vlastně narazí na tuto mm, na tento problém. Takže ten člověk říká, eh, pokud se tedy nějak odchýlím od toho, co je přesně popsáno v pokynech, co mi na to řekne auditor, jak mu to pak vysvětlím? tyto věci se zatím příliš nezměnily. Také je zajímavé podívat se na, tu, na ten problém s mm, nesouladem. Máme zde třeba sociální, Evropský sociální fond a iniciativu pro zaměstnanost, pro zaměstnanost mladých. Ehm, v Polsku máme některé iniciativy, které vlastně nebyly způsobilé, ale my jsme se rozhodli, že chceme podpořit eh, integraci mladých lidí na trh. Máme například osm speciálních indikátorů nad rámec ještě dalších 29 nebo 28 indikátorů, které byly pro ESF. Ale přitom to nemá vůbec žádnou další přidanou hodnotu. Tyto extra indikátory nepřináší vůbec žádné další informace, žádnou další hodnotu než ty standardní indikátory v rámci ESF. Už máme zkušenosti s tím eh, auditem, který sledoval výkonnost. Týkalo se to iniciativy pro zaměstnanost mladých. Přišla tedy k nám už, eh, přišla už k nám audit Evropské komise. A jedno z takových hlavních doporučení, které učinili vůči Polsku, znělo, E, ta kategorie nic, to znamená mladí lidé, kteří nejsou ani ve škole, ani, ani nepracují, ani se neúčastní um, žádné přípravy, ani se neregistrují jako uchazeči o práci, tak e, Pokud mají spadat do určité způsobilé kategorie, tak musí prokázat, že jim je třeba méně než 28 let a musí mít také nějaký dokument, který říká, že nemají, že nejsou zaměstnáni. A my se ptáme, proč máme dokazovat, že ti lidé, kteří se účastní v tom projektu a kteří tedy celý den tráví na té stáži, tak jak, proč máme prokazovat, že opravdu nemají e, žádné jiné zaměstnání? Protože pokud máte čas na to účastnit se e, stáže celý den, každý den, tak asi nebudete mít čas eh, ještě k tomu mít nějaké eh, zaměstnání. Pokud byste byl zaměstnaní, tak určitě nemáte čas eh, účastnit se stáže. Takže to jsou takové věci, které mm, které vlastně jsou v té praxi. Takže na té vysoké politické úrovni tam se to myšlení i ten přístup změnil, ale úplně dole v té praxi ne příliš. Pak je také otázka třeba kompatibility s podpory, eh, s pravidly státní podpory nebo operací, které mm, přináší zisky. Máme pocit, že vlastně některé oblasti, na některých, v některých oblastech vlastně nevíme, zda máme uplatnit pravidlo státní podpory, mm, regionální politiky, nebo nějaké jiné pravidlo, které, na, které vlastně um, vymyslelo nějaký, eh, nějaké, mm, nějaký orgán. Otázka elektronické soudržnosti. Sam, ta myšlenka je opět dobrá, ale jak jak vlastně tu eh, elektronickou soudržnost eh, našroubovat na ten stávající systém. Můžeme říci, ano, elektronická soudržnost to je skvělé pro ty příjemce, ale když se podíváme na e, ta nařízení v přenesené pravomoci, když tam vidíme, co vlastně všechno se musí poskytovat, tak to je velice dlouhý seznam a většinu těch informací, které musí být poskytnuty, musí poskytovat právě příjemce. Čili opět ta myšlenka sama o sobě je skvělá, ale v praxi to pak eh, tak nefunguje. Jak se, jak se s tím tedy poradit? Musím říci, že pokud se nám nepodaří změnit celou tu filozofii provádění, tak eh, k velkému pokroku nedojde. Někdo už to zde řekl. Mnoho lidí třeba říká, že takový ten starý systém, eh, ten nepřináší žádné, eh, ten vlastně je takový bezpečný, protože vím, víme, že tím asi příliš nezískáme nic navíc, ale minimálně budeme si jistit, že ty náklady nám proplatí. Já si myslím, že bychom tam měli najít eh, více rovnováhy. Měli bychom usilovat více o ty výsledky a teprve potom bychom měli ty postupy upravit aby odpovídala tomuto novému přístupu, této nové filozofii, protože jinak eh, stále budeme přeskoumávat, zda tam byla dodržena všechna pravidla zadávání veřejných zakázek a nebude čas na to přeskoumávat ty výsledky celého projektu. Klasickým příkladem je zjednodušené vykazování nákladů a veřejné zakázky. Proč nemůžeme používat zjednodušené vykazování nákladů v operacích kde, se, kde je také ten prvek eh, veřejné zakázky. Nevím, mm, jaký je ten důvod. Měli bychom se zaměřit na výsledky a výstupy, než na samotná pravidla a nařízení a na to, aby to všechno bylo v souladu s těmi předpisy. Druhá věc, a to si myslím, že Ehm, je v souladu s tím, co už jste zaznělo od mých eh, kolegů. Myslím si, že se zde stále kupí nová pravidla, která vlastně už mm, nejsou stanovena těmi, tou legislativou, ale jsou to pravidla, s nimiž přišli auditoři. Mm, víme, že ten, kdo o tom nakonec bude rozhodovat, bude auditor. Nebo ten auditní výbor. Takže možná by tam mohl být nějaký třeba auditní výbor, který by mohl zasáhnout, když je tam třeba určitý spor mezi tím subjektem a mezi tím, co doporučuje auditor. Myslím si, že to by přineslo určitou přidanou hodnotu. Další věc, sekundární legislativa. Ano, o tom už podrobně hovořili předřečníci. A další věc je to zjednodušené vykazování nákladů. Ano, to je určitě velký skok vpřed, ale musí být eh, plně využit. Jsem velice rád, že Evropská komise mm, také nás informuje o tom, kolik procent, eh, nebo eh, na kolik procent už se využívá eh, v tom účetnictví právě to zjednodušené vykazování nákladů. V nařízení o Evropském sociálním fondu je článek 40 odstavec 1, který umožňuje Evropské komisi používat předpisy o zjednodušeném vykazování nákladů. Takže když se třeba podíváme na to oblast ESF, tam existuje celá řada možností třeba využívat eh, jednotkové náklady, například v programu Leonardo, v programu Erasmus. A to by se mohlo přenést i do politiky soudržnosti. Já si myslím, že komise by to zkrátka měla takto udělat. A to by byl nejlepší způsob, jak prosazovat myšlenku zjednodušeného vykazování nákladů. A také by se to mělo přidat i do čerpání Evropského fondu pro regionální rozvoj. Došlo by k harmonizaci, Nedoš- nemyslím tím homogenizaci, protože homogenizace by se neměla používat. Já si myslím, že homogenizace není dobré řešení, ale harmonizace, to je něco jiného. To jsou tedy stručně ehm, z mé strany zkušenosti, zkušenosti mé a zkušenosti Polska. Děkuji vám za pozornost. Ještě za tu prezentaci z punktu vidění práce. Děkuji vám. A děkuji za prezentaci názoru ministerstva a nyní dám slovo zpět paní předsedkyni, která dále povede jednání. Děkuji, děkuji za podporu, pane Celere a děkuji vám všem za prezentace. Kolegové, máme dvě možnosti. Můžeme dát slovo zástupcům komise a výboru regionů, anebo nebo si můžeme vyslechnout náměty a otázky od poslanců výboru REGI a potom pokračovat odpov- s odpověďmi a s výborem regionu a s komisí. Máte nějaké dotazy, komentáře? Ano? Nebo budeme pokračovat s komisí? Dám tedy slovo Evropské komisi, aby se mohla vyjádřit. Yes, please. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem očekával otázky, musím připustit. Jedná se zjevně o téma, které skutečně je takovým hlavním tématem politiky soudržnosti. Eh, mám pocit, že o zjednodušování se teď snad každý týden konají nějaké schůzky v Bruselu. Eh, ten útvar, za který já zodpovídám, se teď eh, přejmenoval na lepší provádění, better implementation, možná bychom tomu měli spíše říkat jednodušší provádění, simple implementation, to by to asi lépe vystihlo. Kdykoliv se účastním těchto diskusí, tak je pro mě obtížné nezaujímat eh, defensivní postoj za komisi. Velice často tady je taková, takové nevyřčené eh, sdělení a někdy i vyřčené, že veškerá ta komplikovanost eh, je vlastně kvůli komisi, že za všechno může komise. A my si myslíme, a to vás asi nepřekvapí, že je třeba to vnímat jako společnou práci všech institucí a je třeba eh, společně se snažit o zjednodušení. Možná jenom Eh, pohled eh, ze strany komise. Aniž bych to chtěl příliš dramatizovat, tak mám pocit, že to je taková nekonečná spirála detailů, když řešíme politiku soudržnosti a když každý den spolupracujeme s členskými státy a regiony na těch programech. pokud není něco výslovně pokryto v nařízeních, to třeba mohla být eh, chyba komise, že to do těch nařízení nezapracovala. A kdykoliv je něco v nařízení, tak jsou zapotřebí pokyny a pak se někdy říká, že komise dává moc těch pokynů a že se vlastně to adresátům nelíbí. A další problém je to, že ať už je v nařízení cokoliv, a je jedno, jak, se vám, jak jasné se vám to zdá, vždycky vyvstanou otázky výkladu. A pár rychlých příkladů. Existuje příloha k nařízení o společných ustanoveních o informování a zveřejňování. A to se týká příjemců to jsou pravidla, která musí dodržet příjemci ohledně publicity a zveřejňování. Otázkou je samozřejmě, jestli potřebujeme pravidla pro informování a zveřejňování, ale to je zase jiná věc. A v příloze jsou tedy uvedena tato pravidla. Obdrželi jsme dotaz na výklad z jednoho členského státu, zda toto platí vlastně pro ty nositele projektu ještě předtím, než jsou vybráni jako příjemci a to prošlo interním procesem v programu v členském státu a nikdo nebyl ochoten říci, no samozřejmě, že ne, protože se nejedná o příjemce. A druhý příklad z nedávné doby. V nařízení bylo ustanovení o monitorovacích výborech pro, pro eh, projekty EFSI a tam je řečeno, že seznam členů monitorovacích výborů by měl být zveřejněn. A dostali jsme otázku od jednoho programu, zda to znamená, že zveřejňujeme jména lidí nebo jenom jejich organizací. A zase to prošlo celým systémem uvnitř členského státu, eh, diskutovalo se to na úrovni ministerstva a nikdo nebyl ochoten říci zveřejněte jména, protože se jedná o jména členů. Všechny tyto dotazy chodí na komisi. A to jsou jenom pár stručných příkladů. To znamená, ty úrovně výkladu, které my musíme řešit, jsou neuvěřitelně obsáhlé a složité než se dostaneme k těm vůbec náročným otázkám, kde ani my sami neznáme odpovědi. A jednou z věcí je, že musíme uvažovat jinak, jak přistupovat ke zjednodušování. A proto komisařka Kretu s pomocí našich kolegů zřídila skupinu na vysoké úrovni pro sledování zjednodušení eh, u příjemců. Eh, kolega vedle mě eh, je členem skupiny, to je vidět, že jsme tam obsadili samé kvalitní lidi. A Chtěl bych ještě poukázat na to, že minulý týden tato skupina zveřejnila první skupinu závěrů a doufám, že před, paní předsedkyně už to od komise dostala a e, jsou dispozici i online na stránkách skupiny na vysoké úrovni. A ty dvě skupiny závěrů, myslím, dobře zapadají do těch dnešních diskusí, protože se týkají elektronické zprávy, elektronické soudržnosti a právě zjednodušeného vykazování nákladů. Tato skupina se snaží řešit vlastně dvojí možnost najednou. Dívají se na eh, širší politickou problematiku eh, u těchto témat, především ze středně a dlouhodobého hlediska, jak rozvíjet dále elektronickou zprávu, elektronickou soudržnost a zjednodušené vykazování nákladů, ale zároveň, a to je důležité právě v souvislosti se zjednodušeným vykazováním nákladů, formulovala tato skupina doporučení pro komisi, co by se mělo změnit a ně, některé ty aspekty tady byly dnes zmíněny. Například, že by mělo být více paušálních sazeb, měly by se snáze používat. Ehm, hovořilo se o problematiku návaznosti na státní podporu a politiku hospodářské soutěži. A my jako komise Eh, musíme se nad tím zamyslet, zejména s ohledem na průběžný přeskum víceletého finančního rámce. Musíme zjistit, jaké jsou možnosti změn a to už v tomto období, tak aby skutečně už v tom období 2014-2020 došlo ke změně. Děkuji. Teď dostane slovo zástupce výboru regionů. Víme, že jste pořádali celou řadu seminářů a akcí ke zjednodušení. Prosím tedy o stručnou informaci ohledně vaší činnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Normálně by tady měl být člen výboru regionu a Petr Oswald, náš zpravodaj pro zjednodušení, eh, rád se dostaví později, ale byl jsem tedy požádán, abych eh, poskytl zpětnou vazbu ze dvou eh, seminářů, které jsme udělali za holandského předsednictví. Eh, ve výboru regionu a předsednictví vzájemné spolupráci. A my jsme se zaměřili na dvě otázky. Co je možné udělat v krátkodobém časovém horizontu a co je možné udělat v dlouhodobém časovém horizontu. A řada věcí, která tady byla zmíněna, se zmínila i u nás. Měli jsme asi stovku účastníků na každém z těch dvou seminářů, zhruba 45 eh, reakcí jsme dostali písemně a chtěl bych tedy zmínit u eh, toho krátkodobého a dlouhodobého horizontu, co jsme se dozvěděli. Nejsou to žádná oficiální stanoviska, ale chtěl bych se s vámi tedy podělit o některé z těchto myšlenek. Jedna myšlenka byla, že je problém s rovným zacházením, pokud jde o politiku soudržnosti a jiné evropské programy. Například, pokud máte malý a střední podnik, který dostane dotaci z programu Horizont, tak to je vlastně a pokud vlastně je stejná podpora v rámci politiky soudržnosti, tak je to eh, spadá pod státní podpory a pokud je to z horizontu, tak ne. A tady byl vlastně jeden z návrhů tohoto semináře, zda by nemohla být nějaká výjimka blok i pro politiku soudržnosti v souvislosti se státní podporou, nebo alespoň v těch oblastech, kde jsou velké propojení mezi cíly EU a prováděním této politiky. Pak je tady otázka toho, že auditování je klíčovým problémem, když se chcete zaměřovat na větší výkonnost. Společné akční plány se moc nepoužívají. To je jeden jeden příklad, protože tady je veliká nejistota ohledně toho, jak auditoři to budou potom hodnotit. A v tomto smyslu je důležité, a tak to bylo formulováno doporučení, že je třeba na počátku vyjasnit, jak všichni auditoři na všech úrovních toto budou při provádění vnímat, protože je tady obava, že Eh, to prostě jednotliví eh, auditoři budou vnímat jinak a pak to bude skutečně problém pro příjemce. Dále snižování nebo omezování požadavků eh, na výkaznictví u finančních nástrojů existuje silná, velká naděje se vkládá v to, že komise se pokusí přispět k lepším výsledkům v této oblasti. A nyní dlouhodobé cíle je třeba, aby rozpočtové orgány, e, účetní dvůr vlastně řekli, jak lépe provádět, implementovat, jak omezit povinnosti těch, e, u těch jednotlivých e, účtů. Je tady také otázka jednotného regulačního rámce, který by přispěl ke zlepšení, protože zlepšení může fungovat jenom, když budeme mít jednodušší pravidla a potom také více přiměřenosti. To také vyplynulo z těchto diskusí. Pokud jde o elektronickou soudržnost, už bylo řečeno, že to hodně souvisí s administrativní složitostí. Pokud se nepodaří eh, omezit složitost administrativy, nemůže fungovat ani elektronická soudržnost a myslím, že se to jen potvrzuje to, co tady už zaznělo. Teď budeme připravovat tedy zprávu Budeme ji předkládat na konci měsíce komisi e, a bude to vlastně i podpora pro naše stanovisko, které připravuje Petr Oswald na e, druhou část tohoto roku a velice rádi se dostavíme na výbor a budeme informovat o uzavření této práce. Budeme na tom také spolupracovat se slovenským předsednictvím a chceme se zaměřit především na přeshraniční spolupráci, protože hodně potřebujeme eh, i spolupráci územní, vyjasnit si například otázku státních podpor v přeshraniční spolupráci. Takže se na toto zaměříme a budeme eh, samozřejmě informovat o dalším pokračování zdejší výbor a i skupinou na vysoké úrovni. Děkuji vám, kolegové. Takže vyslechli jsme si všechny názory všech expertů, eh, zástupců komise, výboru regionu. Eh, máte tedy nějaké komentáře? Ptám se našich kolegů z výboru. Paní Breso, pan Zeler. Tanto grazie per já chci poděkovat eh, všem za eh, vaši práci. Eh, jste všichni za mnou, tak se omlouvám, že se k vám otáčím zády. Děkuji za vynaložené úsilí, za přípravu vašich stanovisek k tomuto komplexnímu problému. Dovolila bych si položit otázku směrem k Evropské komisi, ale zajímaly by mě názory i ostatních v téhle věci. Co se týká těch eh, konkurenčních pravidel, asi si vzpomenete, že v loňském roce celá řada produktů eh, prodávaných z jedné země do druhé byly zablokovány eh, v té zemi kde měly být eh, původně prodávány, protože pravidla se, roz, eh, se různila a každý na to eh, stát měl prostě trochu jiný názor a postup. A Evropský soud rozhodl v historickém rozhodnutí, že holandský produkt respektující holandská pravidla může být tedy e, jako takový prodáván klidně třeba v Bulharsku, vzhledem k tomu, že došlo tedy, e, nebo že zachováváme princip e, jednotnosti, sjednocování pravidel ex ante, takže se v nějakém jiném státu nedá argumentovat s tím, že jejich pravidlům daný produkt nevyhovuje. A teď v oblasti toho účetnictví ve členských státech je to vlastně stejné. Tady jde o společná pravidla, o která jsou členská státa, státy žádány, ale členské státy mají prostě účetní systémy, které pomalu konvergují e, směrem tedy k e, evropským Eh, principům. Ale proč žádat o nějaké další vykazování ve světle nějakých odlišných pravidel? Já si myslím, že každý prostě musí eh, respektovat ta účetní pravidla, která jsou konformní s eh, tím právním účetním rámcem v Unii a OLAF prostě pak provádí kontroly ex post. Takže Měli bychom se e, s tímto, s tímto spokojit. A e, to přece poměrně dost zjednodušuje věci. Není již příliš užitečné mít nějaké odlišné účetní způsoby. A pak samozřejmě, když je vše provedeno, tak je třeba prokázat, že ten příslušný projekt e, či to dílo, či něco jiného, Eh, financované z eh, unijních strojů, skutečně existuje a tak dále. Takže já se domnívám, že bychom skutečně měli jít touhle cestou, protože bohužel často eh, za účelem zjednodušování se pouze dělají nová pravidla. Takže konkurenceschopnost prodávání zboží bez problémů v dalších státech, tak je to otázka prostě společné důvěry, žijeme v rámci jednoho jednotného volného trhu a produkt, který byl akceptován ex ante, už by měl být, eh, měla by tady existovat možnost jeho prodeje všude jinde. Musíme jít cestou analogie s tímto konkrétním příkladem. To jistě sníží výrazně náklady. Předsedkyně, děkuji. Mám tady před sebou seznam s nějakými šesti zájemci o slovo. E, takže skutečně vás všechny e, žádám, abyste byli struční. Jedna, dvě minuty maximálně. Pan Van Isleroy. E, tak je to opravdu hodně lidí, které žádají, kteří žádají o slovo. Já si myslím, že je to dobře načasované, ta prezentace těchto výsledků. A také jsem rád, že tady prostě vidíte určitý pokrok e, v oblasti toho zjednodušování, e, zjednodušeného vykazování nákladů, e, tak jak jsme to zapracovali do nařízení. To je fajn. My jsme měli v úmyslu prostě provést určitou zásadní velkou změnu, co se týče té podmíněnosti ex ante a tak dále, abychom byli si jistější s tím výsledkem. A vy se teďko, eh, jste se teď zabývali tím prvním rokem takovými těmi eh, klopotnými začátky, pomalými začátky. A ono je to jako fotbalový zápas. Viděli jsme prostě eh, nějakou čtvrtinu prvního první poloviny a před námi je druhá polovina. Prostě tady jde o jeden systém 20 miliard je stranou eh, eh, pro ty výkonnostní výsledky, pro ty, kteří skutečně budou výkonní. A nikdo nemluvil o té fázi, eh, která je orientovaná k tomu výnosu. Tady prostě existuje určitá dohoda, na té státní úrovni, takové ty partnerské dohody a mě by zajímalo, jak to teda vnímáte s tím výsledkem. A druhá věc je otázka důvěry a zase většího kontrolování. Když jsem slyšel komisu, tak musím říct, že jsem se cítil tak trochu bezmocně. Prostě tato politika už tady existuje nějakých 30 let, Kriste pane. Takže už by to mělo být jasné. A pokud zpravodaj říká, že tady máme nařízení a ty další věci, kde je teda ta chyba? Měli jsme to správně nastavené v tom nařízení a kde to můžeme snadno změnit? Komise řekla, že zjednodušení je na cestě, ale e, jak to je s tím nařízením? Tam je také třeba něco změnit a poslední poznámka. Hovoříme o různých programech Erasmu a tak dále, Horizon 2020 a tak podobně. Já se domnívám, že například u toho Horizontu 2020 bychom se na to měli důkladně podívat. On how it is appreciated by... E, protože tady e, je řada připomínek ze strany příjemců takže mm, ono opravdu není dobré pořád jenom plavat v tom jednom rybníčku, dejme tomu v té oblasti soudržnosti, ale občas z něj trošku vystrčit hlavu a podívat se eh, také na jiné politiky, do jiných programů. To si myslím, že by mohlo být užitečné. Eh, Před setkyně pan Rope, prosím. Děkuji. Já osobně si myslím, že to téma, eh, se kterým tady máme dnes co dočinění, je velice komplexní a zároveň nesmírně závažné, protože eh, tady jde o implementaci určitých postupů a eh, ti lidé, kteří se o to snaží, jsou konfrontováni s problémy každodenně. Já jsem měl podobnou zkušenost v obecní radě a mám několik připomínek. Co, co je nejdůležitější, je skutečnost, že různé fondy eh, mají eh, různá pravidla eh, a mohou si na ně činit nároky ty jednotlivé strany podle různých hledisek. Neměli bychom hovořit o zjednodušení, ale o zlepšení pravidel a neměli bychom čekat, otálet, čekat na ten správný okamžik. Ale pokaždé, když vidíme, že se prostě něco nedaří, že něco nefunguje, tak bychom to měli se snažit zlepšit, tak aby celý ten systém lépe fungoval. Pokaždé, když je vytvořen nějaký nový fond, eh, tak jsou stanovena nová pravidla a pokaždé vlastně eh, lidé ztrácejí čas, aby se eh, s tím seznámili. Je to také ztráta finančních zdrojů. Takže ty postupy by měly proto být Eh, skutečně krystalicky jasné eh, a eh, optimalizované a měli bychom implementovat kontrolu typu over the top, protože pokud to bude racionální, tak prostě budeme mít více finančních zdrojů pro implementaci těch projektů. A otázkou je, zdali tady ta snaha po zjednodušení skutečně E, osvobodí ty, kteří jsou teď e, pod tím administrativním, e, pod to administrativní zátěží a zdali budeme mít více prostředků na projekty. To je to skutečné téma. Prostě musíme vědět, zdali z toho budou, bude nějaký zisk, zdali tady můžeme hovořit o nějaké přidané hodnotě, o kterou nám jde. A pak chci říct ještě jednu věc. Některé členské státy občas proto, aby se vyhnuli problémům, e, tak e, e, se prostě snaží ty věci všelijak lakovat, ale neměli bychom mít snad systém, který by něco takového znemožňoval. Pak je tady další důležitá věc, ta se týká právě té oblasti zjednodušování. A e, teď myslím, dejme tomu, e, zjednodušování i těch osnov a pravidel, e, těch pokynů. Ono nestačí zjednodušit nařízení a ta ustanovení v nich, ale také zjednodušit ty prováděcí předpisy. A komise sama Eh, musí definovat eh, cíl toho zjednodušení a musím říct, že jsem byl teď trošičku překvapen tím, že komise tady tvrdí, že bychom od toho neměli mít nějaká neoček, eh, neoprávněná očekávání. Komise prostě by se měla snažit vylepšit ta, ty právní nástroje, abychom dosáhli těch výsledků, které jsme si stanovili a prostě postupovat tímhle způsobem.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 Omlouvám se, paní předsedkyně. Děkuji. I já bych rád poděkoval jednotlivým řečníkům, kteří tady vystoupili a připojuji se eh, k tomu, co řekla paní Moro před okamžikem. A dovolte, eh, abych tady eh, se s vámi podělilo takové svědectví a pak také ještě mám několik připomínek. Byl jsem, sta- jsem starostou v údolí Loáry, jedné Eh, obce a řada eh, mých kolegů a dalších účastníků těchto řízení eh, se prostě prohýbá pod tíží těch nejrůznějších pravidel, těch formulářů, papíru a tak dále. Je to velmi náročné. Co se mi zdá prioritou je, že bychom se měli snažit být pragmatičtí, co se týče zjednodušování. Pragmatický, být pragmatický pragmatický znamená především, že komise, parlament a členské státy musí spolupracovat a nejít cestou nejsnadnější a přehazovat si ty chyby z jednoho na druhého, což je bohužel často ten případ. Ono to nic neřeší a příjemci očekávají konkrétní zlepšení v terénu a je to na státech, komisi a parlamentu, aby se spojili a aby se věci zlepšily. Za druhé, abychom byli byli pragmatičtí, no tak bychom měli analyzovat to, co v poslední reformě nefungovalo, včetně na úrovni Evropského parlamentu, který také nese svůj díl odpovědnosti e, v, tom, e, e, v té komplikované struktuře pravidel, kterou teď tady odsuzujeme. A třetí oblast, kde musíme být pragmatičtí, je otázka časového harmonogramu. Já jsem z těch, kteří se domnívají, že to vše je problém velice urgentní, protože teď se hovoří o tom, že se vlastně od politiky soudržnosti odkláníme. Někteří to tvrdí, Britové se mají e, rozhodnout, zdali zůstanou či nikoliv, takže e, ta situace je neradostná, e, dokonce výrazně a nesmíme zapomenout na jednu věc, kromě administrativních programů a otázky spotřebovávání fondů, je to také otázka důvěryhodnosti, to je ta velká výzva, takže e, závěrem, buďme pragmatičtí v metodě. A z tohoto důvodu si myslím, že jak komise, tak parlament musí definovat efektivní opatření, která mohou být rychle přijata bez nějakých legislativních postupů. A Eh, rozdělit eh, to, eh, nechat si to, co má skutečně vydržet až do roku 2020. Nebuďme kontraproduktivní. Měli bychom prostě teď se rozhodnout, co je důležité modifikovat do roku 2020 a to vidím jako zásadní. Paní Latič je na řadě. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem našim hostům za velice kvalitní prezentace. A také děkuji za to, že jste se podělili s námi o své zkušenosti. Ráda bych zdůraznila, že v podstatě v každém finančním období jsme měnili politiku soudržnosti. Teď nakonec máme rozpočet založený na výsledcích, na výkonnosti, ale když se podíváme, jak vypadají ty systémy kontroly a auditu, tak tam opět eh, zkoumáme vstupy, náklady a teprve potom až výsledek a výkonnost. Mm, rozhodli jsme se, že vlastně nechceme vynechat úplně nic, eh, spíše tam přidáváme další a další vrstvy. A kvůli tomu máme problémy s tím, jak ty systémy zjednodušit, protože ty systémy nejsou jednodušší, ale naopak se stále komplikují. Zároveň tedy musíme všechno ještě lépe kontrolovat a tím se nic nemění. Myslím si, že potřebujeme eh, více školení, více osvěty, také lepší informovanost eh, na straně členských států, ale také komise by v tom měla vystupovat přesvědčivěji, protože právě komise by měla um, říct si členským státům, aby se nebáli používat ty zjednodušené metody vykazování nákladů. Měli bychom se opravdu soustředit na výsledky, na ty výstupy a ne na ty náklady. To je důležité. Hmm. Koneční příjemci mohou mít různé smíšené druhy nákladů a my, když je pak kontrolujeme, tak by nás mělo zajímat výsledek a ne ty konkrétní náklady. Druhá věc. Ehm, mnozí z vás také upozornili na, ten, ehm, na to, že jsou zde různé přístupy a že vlastně ti, eh, ty, ty, ty subjekty, ty firmy se bojí, co jim pak na to řeknou auditoři. V Chorvatsku dochází k tomu, že administrátor řekl um, příjemci, aby něco udělal podle určitého postupu, ale když přišla kontrola, tak řekli, že to není správně a že musí ty finance vrátit. Takže Teď je otázka, kdo, eh, kdo vlastně na sebe vzal to riziko a kdo nakonec bude muset eh, zaplatit eh, ty peníze zpátky. Je to ten příjemce a my nechceme přece zatížit příjemce všemi riziky. Měli bychom někdy brát, nebo měli bychom někdy to riziko přenést spíše na tu zprávu, protože tak, také tam potom někdy problém mezi tím správcem a auditorem. Pan Zeller. Děkuji za slovo, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chci říci, že pokud byste nebyli žádná, žádná pravidla, tak bychom se nikam nedostali. Jedná se přece o peníze daňových poplatníků a daňoví poplatníci Evropy mají právo vědět, eh, že eh, jejich finance, že ty peníze byly vynaloženy vhodně a že také byly vynaloženy na projekty, které přinesly přidanou hodnotu a že té přidané hodnoty bylo dosaženo. Takže pokud tam nebudou cíle, pokud tam nebudou mm, ty cíle, tak bude těžké měřit, zda toho bylo dosaženo. Mm, pak je také otázka, jak mm, garantovat, že těch cílů bude dosaženo. Bohužel v oblasti soudržnosti stále ještě panuje chybovost 6%, což je zatím mnohem více, než je ten cíl Um, to maximum 2%. Nicméně dvě třetiny těchto pochybení um, se dějí v té fázi zadávání um, výběrového řízení, v té fázi tendrů. A tam se můžeme ptát, zda opravdu někdo chtěl získat nějakou neférovou výhodu, anebo zda k těm pochybením došlo kvůli tomu, že ti lidé, kteří se účastnili tendru, nebyli dostatečně obeznámeni s pravidly. V tom, ten první případ by byl zcela jasně proti předpisům, ale v tom druhém případu ehm, tam je důležité, aby všichni ti pracovníci byli zkrátka dobře vyškoleni, aby dokázali s těmi pravidly pracovat a podle těch pravidel. Za druhé, kritéria pro zadávání e, veřejných zakázek ty jsou e, v dikci národní vlády, nebo pak třeba v Německu je to tedy eh, těch zemských vlád. Pokud bychom se dokázali zbavit těch dvou třetin pochybení eh, v té, z té fáze tendru, tak by nám zbyly, eh, zbyla ta 2%, což by bylo mnohem lepší, i když samozřejmě v ideálním světě by ta chybovost měla být nulová. Mm, jde o to, že odborníci neustále upozorňují na ty stejné věci. I komisař Kalas řekl, že, usne, že regulace, která se týká této oblasti, tak to má asi 270 stran, takže tam je samozřejmě velký prostor Pak ještě k tomu existuje asi 880 stránek různých pokynů, jak eh, vlastně uplatňovat to základní, ten základní předpis. Takže to jsou všechno věci, které přináší další byrokracii. Někteří lidé, kteří se účastní provádění projektu, říkají, že je to tak strašné, že vlastně musí ověřovat jednotlivé věci. Musí někomu telefonovat a musí ověřovat jednotlivé body. Eh, tím se vlastně dostáváme do absurdní situace. Jak, také je tam pozice středního managementu. Hmm jsou tam lidé, kteří odpovídají za místní rozpočet, ale pokud se bojí už předem, co jim řekne auditor, pokud eh, se spíše snaží být, eh, mít jistotu, tak pak vlastně mm, se budou vyvarovat eh, toho rizika, budou na těch penězích sedět. Účetní dvůr sám řekl, že se chce více soustředit na výsledky a ne tolik na způsob, jak těch výsledků dosáhnout. Takže to je ta, i, i to auditování orientované na výsledek je prioritou Evropského účetního dvora. Ale stále jste ten systém sdíleného řízení, stále jste společná odpovědnost, i, jsou zde i ty vnitrostátní auditní orgány a já tedy i podle své zkušenosti uh, mohu říci a doufám, že Samozřejmě, že auditoři musí upozornit na chyby, když je naleznou. To je součást auditní práce. Pak tam jsou pravidla, která se týkají rozpočtu, čerpání rozpočtu jednotlivých fondů. Tam bychom měli dosáhnout kompatibility. Mělo by to být tak, že když někdo e, rozumí tomu, jak funguje e, čerpání z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak by měl potom e, umět čerpat i z Evropského sociálního fondu a zatím to tak není. Pak zde máme mm, další druhy fondů, třeba na výzkum, ale zatím tak daleko jsme se zatím ještě nedostali. Pokaždé, když vidím ty potíže, tak vidím, že stále máme ještě mnoho práce my i komise. Děkuji nyní paní Damato. Děkuji paní předsedkyně. Všichni se shodneme na důležitosti zjednodušování v našem výboru. Já se chci zeptat eh, třeba na služby IKT mám teď na mysli třeba regiony v Jižní Evropě. Tam je to tak, že oni hodně často nemají dostatek eh, podpůrné infrastruktury, aby třeba mohli zavádět eh, předpisy, které souvisí s elektronickou veřejnou zprávou. Myslíte si, že je užitečné, nebo že, nemyslíte si, že by bylo užitečné, aby měli více podpory? A pak mám ještě jeden osobní dotaz. Je studie, která eh, se týká takových těch méně rozvinutých regionů. Mm, máme nějaké výsledky, z ty regiony, které byly předtím méně rozvinuté, jsou na tom nějak lépe? Také je důležité, aby se šířily i ty špatné negativní zkušenosti, aby se to neopakovalo. To je jenom taková otázka, která se týká potom ještě mm, třeba i s lhůt a spoštění. Dnes se přeskouváváme podrobné dokumenty, přemýšlíme i o tom, jak to bude po roce 2020, ale chci říci, že přece není normální situací, že v Itálii jsou e, stále ještě regiony, kde dochází k velkým opožděním e, v platbách. Jaká opatření navrhujete, aby se e, zjednodušilo dokončení programů z programovacího období 2007 až 2013. Je tam totiž mm, riziko, že vznikne takzvaná dvourychlostní Evropa. Také jsme hovořili o tom, že způsobilé náklady by se používaly, by se vypočítávaly podle toho, jaký bude ten výsledek, ale může zde být um, určitý rozpor mezi těmi zjednodušeným vykazováním nákladů Také je důležité ještě eh, víc eh, lépe rozlišovat mezi pojmem pochybení a podvod a také potřebujeme i podrobná pravidla k eh, auditu. Na závěr bych ještě chtěla dodat, nebo se zeptat. Jak to bude s, tou, eh, s těmi pravidly? Ta skupina na vysoké úrovni chce vytvořit nějaká nová pravidla, která se budou překrývat, anebo se má být nějaké nové nařízení nebo nadměrná regulace. Děkuji. A ještě poslední mluvčí, nebo poslední paní Tomašeč. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručná a vyjádřím se jasně ta pravidla jsou mnoho, eh, velice podrobná a pak už je jednoduché udělat chybu, ať už byla ta chyba záměrná či nikoli. Potřebujeme zjednodušená pravidla, která budou pro všechny stejná, potřebujeme také harmonizovat terminologii, aby nemohlo docházet k rozličnému výkladu eh, stejných pojmů nebo aby si to nikdo nemohl vykládat eh, způsobem, který je pro něj výhodnější. Také potřebujeme jednodušší postupy, protože když je to všechno složité, tak lidé buď udělají chybu, anebo to prostě vstají. Děkuji. Děkuji. Připomínám všem členům výboru Regi, že první výsledky práce skupiny na vysoké úrovni vám byly rozeslány mailem, rozesílal to sekretariát, takže jsme informováni. Pokud jde o tu práci, a teď máme tedy um, ehm, spoždění půl hodiny oproti programu. Děkuji mnohokrát všem řečníkům, účastníkům semináře, děkuji za zajímavé prezentace a děkujeme za váš příspěvek. Budeme, musíme pokračovat v pořadu jednání výboru Regi, abychom to všechno stihli. Další bod na pořadu jednání je zpráva z vlastního podnětu Evropská územní spolupráce, osvědčené postupy a inovativní opatření. Spravodajkou jsem já. Výbor regie je příslušným pro tuto zprávu a chci připomenout, že jsme diskutovali o obecné struktuře a orientaci zprávy v prosinci loňského roku. Mohu vás požádat eh, o klid? Prosím o klid v sále. Takže Evropská územní spolupráce, lépe známá jako Interreg, je to jeden z cílů politiky soudržnosti. Snahou je podporovat harmonizovaný ekonomický a sociální rozvoj Unie jakožto celku. V prosinci jsem představila takové hlavní směřování, hlavní strukturu návrhu zprávy. E, přihlédla jsem k vašim komentářům, e, tak bych vás dnes chtěla podrobněji s tou zprávou seznámit a doufám, že budeme mít dost času na diskusi o návrhu zprávy. Lhůta pro pozměňování, e, pozměňovací návrhy by měla být ve středu 6. dubna v poledne tak abychom mohli hlasovat na naší schůzi 24. května. 6. duben a 24. květen potom hlasování. 6. 6. A budu tedy dále pokračovat v bulharštině při prezentaci zprávy. Уважаеми колеги, <clears throat> за мен е удоволствие да представя доклада си посветен на една от двете... Děkuji. Vážení kolegové, jsem ráda, že vám mohu představit svou zprávu. Toto téma je jeden z cílů politiky soudržnosti. Zdůrazňujeme Evropu strategie Evropa 2020 a pak tady je dalším cílem zjednodušení pravidel a rozvoj Interregu po roce 2020. Taková informace. Naším úmyslem je zaměřit se na současnou situaci, což ale nebylo úplně možné. Jedná se tedy o programy v rámci stávajícího programu plánování Naše zpráva vychází ze zprávy komise a zpráv členských států. A také z výsledků 25. výročí iniciativy Interreg. Komise k tomu vydala prohlášení, bylo také prohlášení výboru regionů obsahující přehled eh, historie Interregu a také k tomu byly eh, závěry Evropské rady. Také vznikla studie Eurobarometru týkající se eh, občanů žijících v příhraničních regionech. Jde tady také o zjednodušení eh, politiky, meziregionální spolupráci a lepší poskytování informací. Nejprve bych se tedy chtěla zaměřit na přeshraniční spolupráci. Lépe funguje eh, přenos inovací, a také se lépe řeší různé ekologické úkoly, vznikají nová partnerství. Přeshraniční partnerství podporovaly inovace a znalostní ekonomiku. Došlo ke zlepšení dopravy, zlepšily se i Eh, institucionální kapacity. Města a regiony si vyměňují nejlepší postupy a zlepšují tak postupy na úrovních jednotlivých regionů. Já jsem uvedla některé konkrétní osvědčené postupy do té zprávy. Interreg je jedním ze dvou cílů politiky soudržnosti. Ovšem rozpočet neodpovídá všem úkolům, které je zde třeba řešit. Programy Interreg byly eh, často dohodnuty až pozdě a chci vyzvat členské státy, aby zajistili lepší i provádění programů. Výměna údajů o přeshraniční integraci by také byla potřebná. Všechny eh, orgány by se měly zapojit. a uplatňovat jednotnou metodu. Potřebujeme době strukturovan, dobře strukturované monitorování. Je třeba, aby Interreg sehrával větší úlohu v naplňování politiky soudržnosti. Když podíváme na různé územní scénáře, mohli bychom je využít jako dobrý základ pro další rozvoj politiky soudržnosti po roce 2020. Máme dva nástroje. Integrované územní investice, a často ta, eh, ten rozvoj na úrovni místních regionálních orgánů nefunguje příliš dobře. Je tedy prostor ke spolupráci s nejodlehlejšími regiony. Samozřejmě strategie Interregu jsou zapotřebí pro integraci, potřebují se vlastně eh, projekty spolupráce na Eh, makroúrovni, tak aby se řešily problémy makroregionů. K té přeshraniční spolupráci bych ještě řekla, že také došlo k určitému zlepšení. Je třeba rozšířit jejich působnost. Řada regionů čelí velkým výzvám. Eh, jsou tady různé migrační tlaky a je třeba vyměňovat si osvědčené postupy při řešení těchto problémů. Pokud se jedná o ty postupy, je třeba najít eh, strategie pro lepší specializaci, vytvářet sítě pro ty nejlepší postupy. Pak také tady jsou společné programy výzkumu a vývoje, sítě spolupráce. Potom tady je otázka přijímání přeshraničních strategií v případě eh, vlastně tržní specializace. Evropská združení pro přeshraniční spolupráci jsou také důležitá. protože umožní flexibilitu spolu s platformami vícestupňové zprávy. A já tedy vyzývám k tomu, aby se takovéto skupiny zřizovaly ve všech zemích. Tyto združení by například se mohly inspirovat příkladem Lucemburska, Mohli bychom také využít nařízení o vytváření evropských združení. Eh, A tímto způsobem ty úkoly eh, související s migrací by se daly lépe řešit. Je také třeba najít flexibilní finanční mechanismy. EIB by mohla e, přispět svými zkušenostmi zhodnocení období 2007-2013. Nevěnovala se dostatečná pozornost dokončení některých programů o územní spolupráci. Existuje mnoho různorodých finančních nástrojů i na národní úrovni. A FC a EIB by mohly zde sehrávat svou úlohu. bez ohledu na existenci směrnice o interakto provádění je neustále příliš složité. Je tady třeba zajistit zjednodušení a nároky na příjemce by se také měly zjednodušit. Jaká jsou tedy naše doporučení do budoucna? Regionální a územní spolupráce je užitečná. Interreg musí být zachován jako užitečný nástroj a musí být prostor pro eh, plánování takovéto spolupráce i po roce 2020. Je třeba dát větší hodnotu přeshraniční spolupráci. Tyto programy by se neměly rozdělovat jenom na základě e, počtu obyvatel, měla by se uplatňovat i další kritéria. Potřebujeme strategie pro hraniční regiony. tak, abychom zajistili udržitelný rozvoj těchto regionů. Finanční nástroje by se také měly dále rozvíjet a je třeba zajistit větší spolupráci s EIB. Návrh lucemburského předsednictví by se měl podrobněji prostudovat. Programy by se měly posuzovat dle svých výsledků. V roce 2016 by se měla na evropské úrovni zahájit diskuse o období po roce 2020. tak aby se dále rozvíjela politika regionálního rozvoje programy Interreg nejsou dostatečně viditelné. Je třeba, aby ty programy byly eh, po svém dokončení více vidět. Potřebujeme speciální platformy eh, zajišťující, že veřejnost bude lépe informována o využití těchto regionálních projektů. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří přispěli s informacemi k této zprávě a těším se na zpětnou vazbu od kolegů i od expertů. Doufám, že společně můžeme vytvořit kvalitní zprávu. Tak. A ah, yes, and now I'll give the floor. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům jako první paní Dančila. Děkuji mnohokrát. Územní spolupráce je klíčovým prvkem eh, cíle územního rozvoje Evropské unie. A prostřednictvím těchto programů mohou různé zúčastněné strany spolupracovat na hledání společných řešení v oblastech, jako je městský rozvoj, rozvoj venkova, rozvoj pobřežních oblastí, rozvoj hospodářských vztahů a vytváření eh, malých a středních podniků, které se budou združovat do sítě, budou se rozvíjet nové služby. Eh, dopravní a energetické sítě, ekologická politika, investice do vzdělání, výzkumu a vývoje. To jsou další příklady, které dokládají tuto prioritu. Na druhé straně různé regiony z členských států EU se mohou propojit s regiony z jiných členských států a společně vytvářet projekty, eh, které vlastně zmírní ty hraniční dopady. Eh, když se podíváme na Eh, ty naléhavé potřeby je důležité více zapojit místní orgány a zajistit společné řízení, kontrolu a hodnocení. Eh, tak, aby to přineslo konkrétní výsledky a aby došlo k vytvoření systému víceúrovňové zprávy. Můžeme říci, že tato spolupráce dává všem všude v Evropě možnost zapojit se do společného trhu a těžit z jeho e, výhod. Politika soudržnosti a tedy i územní spolupráce představují viditelnou stranu jednotného trhu se zaměřením na dosažení udržitelného rozvoje a zároveň i hospodářského rozvoje v členských státech. Je třeba zároveň zlepšovat konkurenceschopnost regionálních ekonomik tak by potom evropské eh, výrobky mohly být více viditelné na trhu. Každý region má svou úlohu, měl by být zdrojem rozvoje sám o sobě prostřednictvím spravedlivého rozdělení hospodářských činností. Nedávné hospodářské analýzy potvrdily tento přístup a ukázalo se, že ta zeměpisná poloha skutečně má význam. Územní spolupráce je také nutným rámcem pro zapojení regionálních a místních vlád do základních strategií a do vytváření sítí, které přesahují fyzické a politické hranice národů. I když neexistuje nějaký univerzální recept, tak zásady jako partnerství, transparentnost, subsidiarita a zapojení občanské společnosti by měly eh, být navzájem sladěny. Posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru usnadní decentralizaci a aktivní zapojení celé společnosti. Kromě toho nesmíme zapomínat, že evropské regiony se musí přizpůsobit tlakům globalizované ekonomiky a změny klimatu, protože to je hrozba pro určitá odvětví, ale zároveň pro jiná odvětví je to příležitost. Demografické změny a stárnutí populace, ty také vyžadují nové politiky na trhu práce. Dále jsou tady nová sociální rizika související s ekonomickými změnami, i ty budou vyžadovat nový přístup. Jestliže Evropská unie bude cíle vědomá, tak si musí vytvořit i vhodnou politiku soudržnosti, aby tyto cíle byly naplněny. Jeden z našich cílů je pokrok v jednotné Evropě. Chceme, aby Evropa měla prostředky potřebné pro budoucí dynamický růst a pro vysoký stupeň, vysokou míru zaměstnanosti e, a to udržitelné, protože právě regiony a města provádějí investice, provádějí národní politiky a evropské politiky a vymáhají politiku evropskou nemohou tedy zůstávat stranou, nemohou být jenom diváci, ale musí být skutečnými partnery, abychom dosáhli v Evropě udržitelného růstu. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A na řadě jsou stínoví zpravodajové. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem byl starostou v jednom městě, které je na litevské hranici a chtěl bych poblahopřát eh, paní Helové eh, k tomu, jak zprávu eh, koncipovala. Spolupráce, přeshraniční spolupráce je posilující faktor, je to faktor pozitivní, ale musím tady zmínit své určité obavy ohledně tenčícího se rozpočtu pro tuto oblast. My Očekáváme určité konkrétní kroky ze strany komise. Chceme, aby ta jednotlivá opatření byla včas eh, implementována, včetně zjednodušení eh, těch, eh, těch pravidel a Mám tady také určité obavy ohledně zprávy, například návrh eh, speciální, eh, specifické úlohy pro Evropskou investiční banku. Financování touto bankou by bylo užitečné, ale zároveň bychom asi k tomu potřebovali znát více podrobností, jak vnímáme eh, tedy úlohu banky v, tě, v té přípravné fázi Rovněž si myslím, že bychom měli eh, zdůraznit, eh, že tady existují určité eh, snahy centralizovat tu spolupráci. Prostě iniciativa vzejde z těch příhraničních oblastí, ale potom je to centrum, které se do toho vloží. V regionech často nemáme odborníky, kteří by disponovali všemi nutnými informacemi. Nemáme také nějaký konkrétní, eh, nějaký konkrétní fond, který by mohl financovat ty projekty na eh, men, menšího rozsahu. A toto by byla dobrá příležitost, jak posílit eh, a prohloubit naše administrativní kapacity. Také bychom měli myslet na integraci těch územních investic a také promýšlet investice a aktivity kapacity blízko v té, v té příhraniční oblasti a posilovat kapacity eh, v těch přeshraničních oblastech, abychom eh, řešili i takové problémy, jako je například eh, problém uprchlické krize. Členské státy alokují nějakých 80 peněz na těch 11 priorit, to je stávající požadavek, ale já nevím, jestli e, e, komise vůbec má právo takovéto požadavky formulovat. E, rádi bychom, aby komise zhodnotila, zdali toto, tyto inovace jsou skutečně užitečné. Pan Eh, pan Nistelroj a potom další. Eh, já jsem tady vlastně jako zástupce. Naše sdělení je poměrně prosté. Myslíme si prostě, že to je velmi dobrá zpráva. Velmi vyčerpávající. Prostě vytvořili jste eh, dobrou zprávu. To je to hlavní sdělení. Jsou tady určité důležité věci, tak jako už to tady bylo řečeno, jsou zhruba čtyři. Zjednodušení, Eh, pak eh, ty otázky kolem vnější hranice, eh, to myslím, že by stálo za to, abychom to převzali, protože i to je součást uplatňování nařízení a úspěšnosti tohoto uplatňování a prostě si myslíme, že bychom měli lépe komunikovat E, protože tady se jedná o něco, co je blízko lidí a územní spolupráce nabízí celou řadu dobrých příkladů, kterými můžeme e, prokázat, že tady existuje evropská přidaná hodnota. A kromě toho je tady také jedna kapitola ve vaší zprávě, která se zabývá budoucností a tady pravděpodobně bychom mohli ještě něco zdůraznit a doplnit, ohledně vztahu mezi na jedné straně územní celistvostí jako takovou a územní spoluprácí v této zprávě. Tady možná bychom Eh, měli více využít smlouvu, evropskou smlouvu a to, co v tomto směru říká, protože územní soudržnost je tam jako třetí, dalo by se říci, pilíř po ekonomické, politické, je tam ještě územní celistvost a nová diskuze patrně vznikne ohledně financování, zdali eh, se bude jednat pouze o kompenzaci eh, a nebo zdali financování tedy bude bráno jako nástroj určité eh, udržitelnosti a dalších pozitivních aspektů obecnějších. Možná, že bychom měli být trochu ofenzivnější. Pokud se podíváte na to, co udělala komise v té zprávě, v šesté zprávě o soudržnosti, tak to bylo vlastně všechno tak trochu pod hladinou. A my jsme řekli, že chceme mnohem aktivnější, silnější zprávu. E, tady se e, podle mě dá více zdůraznit ta územní, ten územní aspekt a co je ta skutečná přidaná hodnota. Je to právě ta, ten přeshraniční aspekt, je to spolupráce na této úrovni e, jedná se o ty hraniční oblasti, tam, kde by Evropa měla být aktivnější, než eh, tam pouze aplikovat 2,8 desetin eh, procenta svého rozpočtu. Takže tady buďme aktivnější. Kdybychom tam vytr- utratili 50% eh, peněz eh, z fondu soudržnosti, kdybychom 50% dali do těch eh, nástrojů územní spolupráce, tak to by byla absolutní přidaná hodnota, která by pravděpodobnější byla vyšší, pravděpodobněji byla vyšší, o tom můžeme diskutovat, než výsledek těch aplikace těch nástrojů, které máme teď. A pak je tady ještě otázka komunikace s kolegy ve vašich frakcích. Eh, když eh, řeknete přidaná hodnota, přeshraniční spolupráce, tak vám řeknou lidé, ano, to je důležité. Někdo říká, že regionální politiku mohou dělat členské státy, ale přeshraniční spolupráce to přece musí a může eh, také prosazovat, podporovat a realizovat Evropská unie. A pak je tady ještě otázka ostrovů. Územní prvek musí být posilován, je to zakotveno ve smlouvě, takže podívejte podívejme se na to, jak eh, by se to dalo více eh, implementovat a já si myslím, že směrem k našim občanům, směrem ke členským státům a našim kolegům a kolegyním v parlamentu eh, bychom mohli mnohem velmi snadno obhajovat silnější roli směrem k tomu územní soudržnosti. Takže možná ta poslední část, kdy hovoříte o budoucnosti, by se mohla ještě zdůraznit. a já to klidně také můžu převzít do své zprávy. To je také jedna z možností. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Paní Tomašič z e KR jako stínová zpravodajka jménem kolegy Tomase Kirkopa, který musel odjet do svého volebního obvodu, bych eh, ráda poděkovala paní zpravodajce za excelentní zprávu a celou řadu velmi dobrých návrhů v tomto velmi důležitém nástroji. Ano, eh, ty eh, hraniční oblasti v Evropské unii jsou jedny z nejopomí jinějších, především v střední a východní Evropě. Evropská územní spolupráce je skutečně hmatatelným nástrojem, která, který může velice posílit eh, naší eh, vnímání Evropské unie. A EKR také eh, zdůrazňuje spolupráci mezi městy a zdůrazňuje nutnost více se zabývat městskou e, urbání politikou. Ale územní e, spolupráce, to nesmíme opomíjet, e, v Evropské unii především znamená snižování těch velkých rozdílů a posilování ekonomického rozvoje. Takže my souhlasíme se spravodajkou v celé řadě oblastí, především tam, kde hovoří o posílení E, výzkumu a vývoje a spolupráce v této oblasti a investic v této oblasti. Ano, je to e, přidaná hodnota, posilování míru, stability a regionální spolupráce a také posilování sou, e, politiky a spolupráce, sousedské spolupráce. Rovněž se domníváme, že E, tady se jedná o možnost, jak transformovat e, regiony, které jsou na vnějších e, hranicích Unie a učinit z nich skutečně ekonomické hráče a pan Poreba předloží nepochybně pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Pan Tinolfi, prosím, máte slovo. Paní. Děkuji, paní předsedkyně. Mezi roky 2007 a 2013 Mm, bylo provedeno, byly provedeny tisíce různých eh, eh, projektů přeshraničních a interregionálních. A celkem vlastně se to týkalo 60 regionů Interreg a jejich občanů, kteří tam žijí. Tyto projekty mají spíše skromný rozpočet, nicméně mají velice specifické výsledky. Došlo k pokroku ohledně bezpečnosti dopravy, energetiky, zdravotnictví. Hm, také byla vytvořena pracovní místa samozřejmě. Já se domnívám, že územní spolupráce se svými programy bude mít velikou e, důležitost v tom programovém období 2014 až 2020, zejména když si vezmeme v úvahu, jaké zde máme výzvy i možnosti, které přináší eh, migrace. Malé a střední podniky by v tom měly hrát větší roli, měly by do toho více investovat a také by se měly zaměřit i na investice do obnovitelných zdrojů energie. Co se týče vaší zprávy, tak bych chtěla říci, že eh, hovoříte o tom, že ty programy byly schváleny až velice pozdě, takže to povede k dalším spožděním eh, v programovacím období. Také Mm, hovoříme o tom, že nemáme k dispozici spolehlivé údaje. Rádi bychom opakovali to, jak už vlastně vy říkáte, že je třeba apelovat na komisi a na Eurostat, aby poskytli spolehlivé a robustní údaje. Také bych chtěla ještě potrhnout potřebu um, obezřetného využívání finančních nástrojů. Je tam zejména odstavec 23 a 28. Jak už jsme říkali při jiných příležitostech, přidaná hodnota těchto nástrojů zatím ještě nebyla prokázána a je velice důležité pro místní, pardon, a pro, pro orgány místní zprávy bývá někdy dost obtížné používat tyto nástroje. Já se omlouvám, budu muset odejít eh, z dnešní schůze dříve. Nevěděla jsem, že dojde ke spoštění v časovém plánu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Joelistý. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla stručně vyjádřit k některým bodům, pokud jde o tematickou koncentraci, myslím, že by tady měl být více priorit a doplňkových cílů, tak aby nebylo riziko přílišné omezenosti a aby se lépe popsaly některé skutečnosti. Územní spolupráce se zatím neúspěšná působila eh, různým územním programům, které jsou menší. Návrh na zjednodušení by podle mého názoru měl toto zohlednit, protože nařízení je nadále příliš náročné a komplikované pro tento typ projektů. Dále si myslím, že žádná územní spolupráce nebude udržitelná, pokud se nezajistí účast občanů a také regionálních a místních orgánů a to už od prvního okamžiku. Potřebujeme to nějak jasněji říci. Pokud jde o efektivitu a hodnocení, já bych navrhl posílit úlohu výboru regionu v tomto procesu. A ještě dvě poslední věci. Synergie, samozřejmě jako obecná zásada, jsou dobrá věc, ale ne pokud vedou k tomu, že politika soudržnosti eh, se stane eh, jenom jakousi odnoží eh, fondu strategických investic. Také je třeba si všímat partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože ve Španělsku jsme měli příklady velice špatné zprávy a ve výsledku to jenom způsobilo pochybnosti. Děkuji. Nyní pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, rovněž zasáhl do této diskuse. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za vaše zapojení a také za prezentaci zprávy. Myslím si, že cestou, jakou to všechno jde, eh, že, že tu cestu tady vítáme. Má to tady posílit územní spolupráci. Iniciativa Interreg tom eh, hraje velice dobrou. Máme dobré zkušenosti z mnoha regionů v Evropě mm, a to už tu, tu úlohu už hraje Interreg celá desetiletí. Myslím si, že bychom to měli pokračovat, ale měli bychom tomu dodat ještě nový rozměr. Jedním z takových rozměrů jsou úsilí o vytvoření tzv. makroregionů. Já sám jsem třeba zpravodajem pro makroregion um, Jonsko eh, jaderský, pak je zde makroregion Alpy a dále. Vidím mm, celou řadu různých eh, možných řešení, ale i celou řadu různých problémů. Uvedu vám takový drobný příklad. A musíme o tom hovořit, protože tam je třeba velice obtížné najít řešení. Často je to tak, že místní orgány, každý na jiné straně hranice, by chtěli zafinancovat nějakou velkou e, stavbu, třeba dálnici nebo železnici, ale mm, ty členské státy buď nechtějí financovat takový projekt, anebo nedok- nebo nedokážou nalézt schodu. Mm, existují i opačné příklady, ale já bych tím chtěl říci, že máme mnoho mechanismů nově vzniklých, které nyní umožňují aby vznikly jak drobné, tak i velké přeshraniční projekty. Hmm, ty malé projekty půjdou přes Interreg a makroprojekty budou ve velké strategii. Ale musíme hledat způsoby, jak posílit přeshraniční spolupráci v Evropské unii, protože je to vlastně i to, co očekáváme od Evropy v tom integračním úcelí. Děkuji. Nyní pan Zeller bez mikrofonu. A, ano, děkuji. Tak už mám mikrofon. Ta zpráva je skutečně velice zevrubná, snaží se eh, věnovat eh, mnoha aspektům a teď je to velice aktuální, zrovna ve chvíli, kdy se některé regiony snaží uzavřít se před ostatními, tak je teď právě důležité posílit tu přeshraniční spolupráci. Máme příklady, kde se ukazuje, že ta spolupráce přes hranice je přínosná pro regiony na, na eh, obou stranách. Je tedy důležité, že nástroje pro územní a přeshraniční spolupráce jsou užitečné, také proto existují způsoby financování. Já, já rovněž vítám, že bylo zřízeno asociace, nebo že, že se do toho zapojuje i asociace pro regionální spolupráci, že se podporuje tuto práci. A myslím si, že to pak můžeme využít i v přeshraniční spolupráci Eh, z regiony, které jsou mimo Evropskou unii. Domnívám se proto, že je velice důležité, abychom, tato, eh, abychom této zprávě dali dostatečnou publicitu, kterou si zasluhuje. Víme, že přeshraniční spolupráce a různé přeshraniční regiony a spolupráce eh, obcí je něco, na co se vnitrostátní orgány dívají trošičku podezřívavě. Mm, některé se bojí, že se oslabuje jejich moc. Existují zde různé předsudky. Myslím si, že je důležité vyjasnit situaci a e, jednoznačně říci, že ta přeshraniční spolupráce může fungovat a že e, ty příslušné subjekty mají dostat e, dostatečné kompetence, aby to mohlo fungovat. Asi si eh, vzpomínáte, že lucemburské předsednictví schválilo různá opatření, jak podporovat přeshraniční spolupráci. Hmm, teď už tedy máme nizozemské předsednictví, ale doufáme, že i ta budoucí předsednictví budou pokračovat um, a dovedou tento návrh ještě dál. Děkuji. Myslím, že už někdo další se o slovo nehlásí. Dám tedy nyní prostor zástupkyni Evropské komise, paní Agnes Monfred, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My tuto zprávu velice vítáme, naprosto s ní souhlasíme. Souhlasíme s tím, e, že evropská územní spolupráce přináší evropskou přidanou hodnotu a jak už jste bylo řečeno, předřečníkem, tato zpráva přichází v pravý čas. Jednak to bude mít dopad na před, eh, předkum v polovině období, takže také i na druhou fázi. Pardon, tedy ten přeskum v polovině období se nedotkne třeba Interregu, ale v pravý čas ta zpráva přichází proto, že se nyní připravují podklady pro budoucnost, pro budoucí víceletý finanční program. Máme se třeba doporučení 37, k tomu nemáme zatím e, žádný názor, jak má vypadat ten rozpočet, ale mohu vám říct, že už jsme to řešili při diskusích v roce 2015. Co se týče té distribuce, tak tam um, jsme kladli velký důraz na to, aby ta distribuce byla spravedlivá a aby to bylo na základě potřebnosti jednotlivých regionů. V současnosti um, jsme zadali externě studii, která se týká právě potřeb regionů Mm, takže um, jsou tam jednak handicapy, které musí ty regiony překonat, a na druhé straně je tam také potenciál, který je důležité podpořit. Jak víte, tak ty přeshraniční údaje nemáme k dispozici, ale domníváme se, abych, že, že bude možné získat poznatky, mm, masu informací na co nejširším vědeckém odborném základě, abychom tedy potom měli k dispozici podklady k tomu, abychom mohli finance rozdělovat. To je náš plán. Koncem roku vás budeme informovat, protože to už bude hotová ta studie, která se tomu věnuje. Spolupráce s EIB. Můžeme potvrdit naší zkušenosti, že mm, ta přeshraniční spolupráce zatím vlastně není lehká, protože je tam další určitá vrstva složitosti. Oni vlastně zatím nedošlo k příliš velkému využívání těch nových nástrojů. Dále je zde mm, doporučení 41, návrh lucemburského předsednictví na vytvoření nového právního nástroje pro politiku soudržnosti. Mm, paní komisařka Kretu loňský, v loňském roce zadala novou studii. Teď jsme vlastně v první fázi, to znamená, to je určitá inventura přeshraničních překážek a pak je zde ta druhá fáze mm, Vidíme, že v té inventuře překážek zůstává eh, mobilita pracovních sil. V té fázi ta fáze dvě se bude zamýšlet nad tím, jak ty překážky odstranit, jaké jsou nejlepší postupy, jaké jsou možnosti. Návrh lucemburského předsednictví bude zcela jistě jedním z takových eh, vážných návrhů, který budeme analyzovat. Komise hodlá začátkem roku 2017 vydat eh, dokument nebo právu, eh, zprávu, která bude zkoumat řešení, která se potom budou týkat všech úrovní. Tam je důležité, abychom k tomu zaujali více eh, přístup, více stupňový. Ještě mám komentář k, tak ke zvyšování viditelnosti výsledků a úspěchů Interregu. Jsem ráda, že se Eh, používá rozpočet, který se soustředí na výsledky. Je tam, ehm, let, v tom letošním roce je tam více než 800 projektů a já bych chtěla podpořit poslance, aby využili mm, tu mapu, která byla zveřejněna, kde se mohou podívat, eh, jaké úspěchy jsou v jejich konkrétním regionu. Mm, já bych ještě chtěla třeba upozornit na jeden projekt mezi Maďarskem a Chorvatskem. telediak Mezi Rumunskem a... Pak je také třeba projekt mezi Rumunskem a Srbskem. Pak tam jsou třeba takové už tradiční projekty spolupráce mezi univerzitami. Mm, je tedy důležité, abyste také i vy využívali ty e, nástroje, které máme k dispozici, kde se hovoří, kde vlastně jsou ty výsledky. Já bych ještě chtěla upozornit na jednu věc, která si vyžaduje možná ještě vyjasnění. Co se týče migrace, paní komisařka Kretu apelovala na členské státy. A my apelujeme na všechny, aby využívali um, ty programy tak, jak jsou, máme zde 11 tematických cílů. A aby využili tyto programy k posílení integrace migrantů. Už jste byly identifikovány tři hlavní oblasti. Je to 8, 9 a 10. A pro Interreg je zde spolupráce mezi občany a mezi institucemi to je takové okamžité opatření. To by také mohlo být velice užitečné. Některé programy už eh, toto začaly využívat a my doufáme, že brzy zde budou už konkrétní projekty. Zatím um, jsou zde ta um, výběrová řízení, zatím jsou zde ta, ta první fáze. Takže um, apelujeme na všechny, aby využili tyto programy k, tomu, k lepší integraci migrantů. Děkuji. Děkuji vám, děkuji za všechny komentáře, za velice zajímavé náměty a děkuji za diskusy ke zprávě a předpokládám, eh, že tady budete posílat pozměňovací návrhy. Připomínám, že lhůta je středa 6. dubna k předkládání pozměňovacích návrhů a teď tedy jdeme dál v našem programu. otázka k ústnímu zodpovězení s usnesením. Návrh, návrh paní Maletič za EPP na téma urychlení provádění politiky soudržnosti. Připomínám, že tato otázka je podle článku 128 jednacího řádu a rozhodli jsme se s koordinátory, že takto budeme postupovat ve výboru Regi, jak tedy k otázce přistoupit, jak přistoupit k návrhu usnesení a jak se to bude řešit do budoucna. Toto je tedy první příklad. A paní Maletič dostane slovo, aby mohla představit otázku i návrh usnesení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří podpořili ty otázky, protože už jsme trochu diskutovali o otázkách, které byly navrženy. A teď tedy máme návrh usnesení, který vychází právě z těch otázek. Myslím si, že toto usnesení a to téma obecně, tedy urychlení provádění politiky soudržnosti, je eh, opravdu momentálně naléhavou záležitostí, protože v tomto okamžiku eh, na konci roku 2017, na konec roku 2018 tím musíme zabývat protože do roku 2020 se musíme dohodnout, jak pokračovat dál. Je třeba se zamyslet nad tím, jak pomoci členským státům. Můžeme si položit otázku, zda potřebují odporu, podporu, zda potřebují naší pomoc, zda se jim ji dostává včas. Když ale analyzujeme ten nový finanční rámec 2014-2020, pak vidíme, že je to novinka pro členské státy a že zatím neměli dost času na přípravu, protože se jedná o tematickou koncentraci, o silnější orientaci na výsledky, lepší vazby mezi evropskými prioritami a regionálními potřeby, potřebami, je třeba vytvářet společný strategický rámec. To znamená, pokud tohle všechno má být zavedeno, tak je třeba si také uvědomit, že teprve na konci roku 2014 byly schváleny nové operační programy a když se teď podíváme na provádění, tak v mnoha členských státech ještě nejsou smlouvy na žádné projekty. 0,5 fondů, které jsou vyčleněny na první rok, má zatím jenom málo projektů, takže rozhodně potřebujeme další opatření, tak abychom, eh, tomuto, abychom tu situaci zlepšili. Proto tedy v tomto usnesení vyzýváme komisi, aby připravila podrobnou analýzu rizika, že budou rušeny závazky, a to s uvedením částek za každý členský stát. Jakožto Evropský parlament, myslím, máme rozhodně právo vědět toto včas. Dále žádáme, aby eh, pokračovala s pracovní skupinou. Ta pracovní skupina byla zřízena na období 2007 až 2013 ale potřebujeme ji také na období 2014 až 2020 a chtěli bychom, aby komise předložila akční plán e, činností pracovní skupiny. Dále žádáme, aby byl parlament informován o krocích, které by měly vést k posílení administrativní kapacity pro provádění a hodnocení, protože ta administrativní kapacita je jedním z nejdůležitějších prvků včasného provádění. Vyzýváme k urychlení činností vedoucí ke zjednodušení. Víme, že existuje ten akční plán do roku 2019. Také bychom chtěli, aby nás komise informovala o opatřeních, která mají zajistit eh, úplné provádění platebního plánu v souvislosti s rozpočtem na rok 2016. To souvisí s nedoplatky, protože teď se ty nedoplatky omezily, ale do budoucna zase dojde k nárůstu a měli bychom tedy teď zvažovat, jak to vyřešit, protože pak přicházíme o důvěryhodnost Eh, u té politiky soudržnosti. Dále bych chtěla, dále vyzýváme členské státy, aby prováděly eh, strukturální reformy a zlepšili řízení. Komise by mohla zlepšit třeba vyčlenování Evropského sociálního fondu na tento typ činností. A poslední otázka na komisi v tomto usnesení je, že si myslíme, že by měli zvýšit zapojení EIB prostřednictvím zvýšené technické a finanční podpory pro přípravu a realizaci projektů, protože v mnoha členských státech e, jsou rozpočty e, omezené, nemají dostatečné rozpočtové kapacity, aby se mohlo investovat do příprav a potom musí ještě investovat do spolufinancování projektů a EIB by tedy byla dobrým nástrojem. Jedná se e, mluví se o tom, ale zatím se to v praxi nerealizuje a myslím si, že by bylo dobré vytvořit konkrétní plán. Cílem je vést skutečně diskusy v Evropském parlamentu a na základě toho bychom zjistili, zda je třeba něco změnit v tom nařízení, protože zavádíme úplně nový prvek politiky soudržnosti eh, v nařízení 2014-2020 a možná by bylo dobré mít více flexibility, abychom mohli zemím pomáhat při včasném provádění eh, a dosahování vhodných výsledků. Děkuji vám, vážení kolegové. Máte k dispozici návrh usnesení ve svých složkách a máte tedy všechny informace. Vyslechli jsme si paní Maletič, která nám to podrobně vysvětlila. Já bych jenom chtěla připomenout, že máme čas do pondělka 21. března eh, k pozměňovacím návrhům, pokud nějaké budou, tak abychom mohli hlasovat v Dubnu o konečném eh, textu otázky a návrhu usnesení a pak by se to poslalo na konferenci předsedů, aby se zařadila ta otázka do programu. Nevím, jestli potřebujeme teď diskusy. Chcete něco říci? Prosím, pan Fanist. Please, no, we have the text and we can make the Máme text, můžeme dělat pozměňovací návrhy, ale hovořme ještě o skutečnosti, že tady je prostě určitý počet otázek a e, jde o tu rychlou metodu, jak se dostat na plenární zasedání s tím textem. Já respektuju ten časový harmonogram, společná rozprava by mohla proběhnout v květnu. Prostě pokud e, se budete snažit skutečně strčit prst do rány, e, tak to jsou prostě věci z toho posledního období prostě do roku 2014 bude e, plno nevyužitých prostředků, nějaké 3 e, až 9 miliard, e, které půjdou zpátky členským státům a to skončí v letošním roce. Takže možná, že bychom se měli snažit poukázat právě na tyto věci, na finanční důsledky té politiky já to v tom textu cítím, čtu to tam, ale není to tam dost silně zmíněno, takže si myslím, že eh, asi by bylo dobré se s tím dostat eh, na plenárku, to ano, většinu, hodně věcí E, probíráme na našich pravidelných setkání, ale e, musíme říct, proč to chceme, že se jedná o poslední období svého, e, svým způsobem a že potřebujeme akční plán. Například, když se podíváme na Itálii, před chvílí to bylo řečeno, pro polovinu Itálie vlastně žádné plány tam nejsou N plus 2, N plus 3, to je realita takže proto jsme vlastně vznesli tuto otázku. A otázkou je rovněž e, to, jak rychle se nám to podaří e, všechno urychlit teď a ne o půl roku později, kdy už ztratíme ten, e, to momentum. Takže jde o to se lépe připravit na tu plenárku. Předsedkyně, dobře, pokusíme se to udělat tedy lépe. Ano, chcete ještě říct eh, ještě pár slov, prosím. Tak buďme ovšem obezřetní, jak tu rozpravu eh, pojmeme říkám to zcela v klidu a vážně a uvědomuji si závažnost eh, celého, eh, celé té problematiky. Chceme teda jít od jedné země k druhé, tak to učiníme Mluvme o Itálii a o dalších, o všech dalších zemích, ale pokud chceme diskutovat o rizicích, které se objevily v tom minulém eh, období a v tom budoucím se mohou objevit, tak to je zase jiná rozprava. To je třeba si uvědomit, je třeba ty věci věci opravdu vnímat jako tímto způsobem. A to platí i pro ty nástroje, to platí i pro tu, dejme tomu, strukturální reformu. Já tady zmiňuji téma, které jsem už vícekrát e, předložil. Jedná se o to, abychom se vyhnuli e, tomu, aby e, strukturální reformy byly propojené s politikou soudržnosti, protože to už by znamenalo spochybňovat politiku soudržnosti jako takovou. A eh, tady bychom si v tom měli udělat jasno. Pokud chceme diskutovat o zemích jednotlivě, o jednotlivých zemích, tak to udělejme. Pokud chceme diskutovat o něčem jiném, můžeme to rovněž udělat a pak si samozřejmě vezmu slovo podobně jako ostatní a předložím pozměňovací návrhy. Předsedkyně, ano, to je vlastně celá e, e, ta logika těch pozměňovacích návrhů. My se snažíme pokrýt všechna stanoviska, chceme vytvořit společné e, stanovisko celého výboru. Takže pondělí 21. března to je to datum a pak budeme připraveni hlasovat v Dubnu a pravděpodobně v květnu eh, se to dostane na plenárku. Takže asi tolik a s tím eh, teď uzavírám tu veřejnou část našeho zasedání a eh, budeme pokračovat s koordinátory. Eh, chtěla bych požádat ty eh, poslankyně a poslance, kteří nejsou koordinátory, eh, aby laskavě opustili zasedací místnost,